Dobré odpoledne, milí kolegové. Dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili. Rád, abychom, rád bych, abychom začali. Vítám opravdu z hlouby srdce srdečně zástupce rumunského předsednictví. Je to první schůze našeho výboru se zástupci rumunské vlády. Jsme velice rádi, že jste tady u nás, jak víte. Nám se blíží ke konci naše volební období. Budeme pracovat pilně do poloviny dubna. Poté budou volby do Evropského parlamentu, ty budou koncem května. To znamená, že bychom měli zakončit co nejvíc věcí. To znamená, všechno, co je rozpracované, by se mělo ukončit během pár týdnů, pokud chceme hlasovat o výsledcích našeho jednání ještě v dubnu. Takže před náma není žádný snadný úkol, ale před váma také ne. Vy předsedáte poprvé v historii, k tomu vám gratuluji a jsme otevřeni spolupráci s vámi. Vítám pana ministra Antona Antona, ministra pro energetiku a pana ministra spojů a informační společnosti pana Alexandra Petreska. Pan ministr Anton má v kompetenci energetiku, včetně nukleárních jaderných záležitostí. A samozřejmě je možné, že někteří kolegové také budou hovořit o věcech souvisejících s klimatem, to spolu všechno souvisí. A pan Petresku má v kompetenci informatiku a digitální agendu, včetně programu Digitální Evropy, včetně financování, to je suma 9 miliard eur pro budoucnost určená. Dokumenty v oblasti energetiky, tam se očekává pokrok za rumunského předsednictví. Je to Connecting Europe Facility, to je velice důležité, společná pravidla pro jednotný trh v oblasti zemního plynu. Potom jaderné otázky a evropské nástroje jaderné bezpečnosti, značení pneumatik s ohledem na efektivitu spotřeby pohonných hmot, a směrnice o energetické efektivitě a nařízení o zprávě EU eh, v souvislosti s odchodem Spojeného království z EU. V případě digitalizace a informačních technologií máme teď na stole Connecting Europe Facility, program Digitální Evropa, znovu využívání sektoru veřejných informací, to už bylo ukončeno včera. Včera 6 odpoledne. Takže tohle už, tak říkajíc, není na stole, to už je ze stolu. A potom eh, centrum, kompetenční centrum pro technologii, výzkum a kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center. Jak tedy vidíte, devatero různých věcí, Samozřejmě všechno mají v kompetenci i jiní, ale v tomto případě, když tady máme oba pány ministry za rumunskou vládu, tak máme na stole těchto devět dokumentů. Milí hosté, já bych to navrhl tak. Možná by začal pan ministr Anton Anton přišel by se svým úvodním statementem, pak bych navrhl, abychom diskutovali, případně vy, abyste se ptali, komentovali. Pak postoupíme k informačním technologiím a digitální agendě. To bude další bod. Možná bude lepší, když se ty diskuse takhle oddělí. Takže poprosím vás, pane ministře, abyste se prosím chopil slova. Thank you, thank you very much, much President Buzek. Stimate domnule președinte Buzek. Pane předsedo Busku eh, a páni poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. To, že jsem před vás eh, dnes předstoupil, to znamená před Evropský parlament a výbor eh, ITRE, za účelem předložení priorit rumunského předsednictví na první semestr roku 2019, představuje skutečně šťastný okamžik. A já vám chci poděkovat, vám osobně, pane Buzek, za to vaše pozvání a za příležitost vás tu seznámit s tímto programem. Zároveň chci poděkovat i všem předchozím předsednictvím. Protože to, co udělali naši rakouští kolegové, Eh, je velmi významné z hlediska přípravy dalšího pokroku. Evropský parlament představuje hlas evropských eh, občanů a je to také jeden ze silnějších, z nejsilnějších zastánců evropského projektu. A hraje důležitou roli při finalizaci důležitých legislativních složek, které mají pak eh, pozitivní dopad na evropské občany v příštích letech. A v tomto smyslu chceme rozvinout konstruktivní spolupráci jak s Evropským parlamentem, tak i s dalšími institucemi Evropské unie. Rumunsko je si je vědomo odpovědnosti, která souvisí s tímto mandátem, i výzev, jimž musí čelit Evropská unie v tomto okamžiku své existence. A tudíž rumunské předsednictví Eh, se chopí role nezúčastněného zprostředkovatele, bude se snažit eh, přispět ke konsolidaci energetické unie a řešení klimatických aspektů. Rumunsko chápe svou roli zprostředkovatele, moderátora a také eh, konkrétní okolnosti a kontext, v němž se odehrává naše předsednictví. Tento mm, eh, kontext nás vede k tomu, že si musíme stanovit realistické cíle s konkrétními cíly eh, při eh, podpoře všech cílů Evropské unie. Podporujeme tudíž také dialog mm, jak v rámci Evropské unie, tak s externími partnery. Protože Rumunsko chce významným způsobem podpořit politiku konvergence a soudržnosti, abychom zajistili udržitelný rozvoj a rovnoměrný rozvoj jak eh, všech členských států, tak i občanů. Posílení soudržnosti mezi členskými státy je předpokladem eh, silnější Evropy. To je eh, skutečně nezbytná podmínka pro to, abychom byli schopni čelit všem výzvám v oblasti energetiky i klimatu a na, také, abychom posílili globální roli Evropské unie. Nyní eh, obecně představím program rumunského předsednictví. Ten se opírá o eh, čtyři základní pilíře a předsednictví eh, podporuje konvergenci jak ekonomickou, tak sociální tím, že bude podporovat pozitivní výsledky odolné energetické politiky a účinné transformace energetického sektoru, dosažení cílů, zejména pokud jde Eh, o eh, energetické stroje a klimatické změny, podpora eh, jednání o víceletém finančním rámci a rozvoj našeho společného energetického trhu. Stejně tak i financování klíčových infrastrukturních projektů. Vše, veškeré toto úsilí je nezbytné k tomu, abychom dosáhli našeho cíle zajištění bezpečné E, energie, udržitelné energie a konkurenceschopné energie pro všechny evropské spotřebitele. To vyžaduje nejenom energetické politiky, ale doplňkově také e, infrastrukturu digitálního charakteru, klimatickou diplomacii, dopravní technologie a e, finance na výzkum. A když jsem zmínil spotřebitele, tak mi dovolte tady ještě předestřít tu naší základní vízi. To znamená, že e, občan každého státu je tím středobodem našeho e, zájmu. Právě on e, se bude těšit těm, těm přínosům, které vyplynou z diverzifikace zdrojů energie, zabezpečení dodávek ener, energie a také jejich nízkých cen. Samozřejmě, že Evropský parlament spolu s komisí jsou našimi partnery. Pokud jde o energetiku a energii, tak jsme se skupili naše eh, priority do dvou oblastí. Za prvé, budeme pokračovat v implementaci energetické unie, zejména tedy legislativní dimenze a dále budoucnost energetického systému v Evropské unie a to eh, ta dimenze nelegislativní. My si uvědomujeme, význam toho, abychom podporovali úsilí o zajištění eh, a pokračování implementace eh, energetických iniciativ um, Unie. Rumunsko se bude zabývat tudíž eh, zejména tou, mimo jiné i tou legislativní dimenzí. Od začátku věnujeme velkou pozornost politickým dohodám týkajících se jednotlivých energetických balíčků. Ceníme si úsilí rakouského předsednictví v tomto směru. Jak víte, tak dohoda, která byla, eh, které jsme dosáhli s Evropským parlamentem 18. prosince 2018, byla minulý týden eh, na Koreperu 18. ledna potvrzena, a to jak pro směrnici, tak i pro nařízení týkající se interního vnitřního trhu elektřiny. A eh, samozřejmě v průběhu našeho předsednictví napomůžeme co nejrychlejšímu vstupu těchto nástrojů v platnost. Pokud jde Eh, ozemní eh, plyn eh, a jsou s tím související směrnice, tak opět budeme vést konstruktivní úsilí pro dotažení této složky, abychom měli ucelený i transparentní regulační rámec. Rumunské předsednictví zahájilo diskuze na technické úrovni minulý týden, 15. ledna, v rámci pracovní skupiny pro energii. Toto téma je politicky velice citlivé a zmiňuje eh, názorové rozdíly mezi členskými státy. Rumunské předsednictví si je vědomo toho, že toto téma je prioritou pro Evropský parlament a tudíž eh, vynaloží veškeré úsilí eh, v zájmu dalšího pokroku. Rumunské předsednictví dále se bude snažit posunout například nařízení týkající se označování pneumatik a přizpůsobení se Brexitu v, při, v oblasti energetické účinnosti. Uz, uvědomujeme si velmi uh, velký význam uh, regulace ohledně ozna, označování uh, pneumatik. Naším cílem je dosáhnout rychlého pokroku, tak abychom dospěli k všeobecnému postoji na úrovni rady a zahájili pak jednání s vámi, s Evropským parlamentem, co nejdříve. Dále, pokud jde o přizpůsobení se eh, Brexitu eh, v oblasti energetické účinnosti, a tedy eh, energetické zprávy v kontextu Brexitu, tak si uvědomujeme, že to má hodně technický charakter. A musíme to řešit skutečně prioritně právě s ohledem na Brexit už eh, naši kolegové eh, z rakouského předsednictví navázali určité neformální kontakty a na to my budeme navazovat. Rada zahájí oficiální jednání co nejdříve, poté co Evropský parlament stvrdí vyjednávací mandát. Dále je potřeba eh, rozvíjet transevropské sítě v oblasti energetiky udržitelnosti a e, soběstačnosti. Měli bychom e, zajistit co největší pokrok při meziinstitučních jednáních na okraji e, nařízení o propojení Evropy. Což se řeší také v kontextu dopravy a telekomunikací. My si ceníme předchozího úsilí rakouského předsednictví a všeobecného přístupu, kterého bylo dosaženo na radě prosinci, 3. prosince. Naším cílem nyní je eh, dosáhnout co nejle, největšího pokroku ve vyjednávání s Evropským parlamentem. Jak víte, tak první předběžný trialog se odehrál eh, včera a, eh, vy, vy, a byly to diskuze pozitivního charakteru. Navrhujeme pokračovat v konstruktivním dialogu s tím, že ten náš cíl se shoduje s cílem rakouského předsednictví, to znamená zajistit eh, transformaci ze stávajícího konce eh, financovací období do nového období po roce 2021. A eh, na základě výstupů z prosince budeme organizovat hloubkovou diskuzi mezi členskými státy týkající se dlouhodobé strategie pro čistou planetu velmi ambiciozní cíle v oblasti energetiky a udržitelných zdrojů a energetické účinnosti, tak jak byly vytyčeny do roku 2030, představují skvělý, skvělé východisko pro dlouhodobé snižování skleníkových plynů. Vize komise je dobrým základem pro další diskuze o dlouhodobých plánech až do roku 2050. Již jsme naplánovali diskuze v, eh, na úrovni eh, Rady pro eh, energetiku, včetně Evropského summitu v Sibiu 9. května. Dále energetické společenství. To představuje jeden z úspěchů externí politiky Evropské unie v současné době je tu devět smluvních stran, které spolupracují za účelem implementace evropské legislativy v oblasti energetiky. A Rumunsko je jedním ze zakladatelských členů energetického společenství již v roce 2005 eh, a 2006 ještě než jsme vstoupili do Evropské unie. Tudíž je eh, zcela důvodné, že Rumunsko bude v průběhu svého předsednictví podporovat veškeré eh, iniciativy tohoto společenství. Obdrželi jsme mandát v mm, listopadu loňského roku, abychom zahájili jednání, jimiž máme pozměnit um, smlouvu, energetickou smlouvu uh, o energetickém společenství, Eh, kdy budeme eh, slaďovat eh, povinnosti členských států mezi smluvními stranami energetického společenství a členskými státy Evropské unie. Vyjednávání zač- začínají v lednu letošního roku a doufáme, že budou dotaženy co nejdřív, tak abychom dospěli k dohodě a k odsouhlasení ze strany Evropského parlamentu. Je to velice důležité z hlediska fungování trhu a zajištění bezpečných dodávek. Pokud jde o nelegislativní perspektivu, tak tady Rumunsko navrhne rozpravu a diskuzi o budoucím energetickém systému Evropské unie. Jejímž cílem je přispět k energetické transformaci a e, dosažení klimatických cílů. Předložíme soubor závěru rady na toto téma, které vzejdou z červnové rady eh, pro energii. A budeme se zejména věnovat rozvoji energetické infrastruktury, řešení ukládání energie a novým inovativním technologiím. A nyní, když se vracím k legislativní perspektivě, zejména pokud je ukončení eh, fungování jaderných eh, elektráren, tak eh, tady budeme eh, navazovat na práci rakouského předsednictví a budeme usilovat o konsenzuální eh, pokrok na úrovni skupiny pro jaderné otázky. Vyřazování z provozu jaderných energií je jednou z priorit pro zajištění bezpečnější Evropy, konsolidaci a samozřejmě zajištění bezpečnosti pro všechny občany. Ve stávajícím kontextu který představuje velkou eh, výzvu jak pro Evropu, tak i globální aktéry, přijme rumunské předsednictví soubor závěrů rady týkající se konsolidace jaderné bezpečnosti. A pokud jde o zasedání rady, tak ty jsou naplánovány na 4. března na v Bruselu, 25. června v Lucembursku. Zasedání ministrů 4. března se bude věnovat legislativním otázkám a červnové zasedání přijme závěry o budoucím systému eh, energetiky pro celou Evropskou unii. A budou tu také diskuze týkající se dlouhodobé strategie pro čistou planetu a doporuči- o doporučeních komise o národních energetických klimatických plánech. Tímto vám děkuji za pozornost. Velice vám děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Jak vidíte, milí přátelé, čas plyne velmi rychle. Za 45 minut bychom měli začít diskutovat s dalšími ministry rumunské vlády a rádi bychom skončili ve tři čtvrtě na čtyři. Takže je prostě nutné, abychom o tom společně diskutovali, tedy společně o energetice a digitální Evropě a informačních a komunikačních technologiích. Takže musíme to vzít stručně, jinak ten konec nedodržíme. Tedy poprosím teď pana ministra Petresku, aby přišel se svou prezentací vize na příštích šest měsíců. Děkuji, pane Busku. Dovolte, abych začal tím, že poděkuji mnoha poslancům, kteří byli tak laskavi a udělali si v nabitém programu čas na mě. Setkali jsme se s některými již včera. Děkuji vám za to, že jste včera schválili, přijali mnohé z iniciativ, legislativních iniciativ, které souvisí s jednotným digitálním trhem. Teď už je přijato dvě třetiny celého balíčku, který máme v kompetenci a máme mandát, abychom završili, rumunské předsednictví má mandát završit tyto dokumenty, završit práci na těchto dokumentech. Já budu potřebovat takových 7-8 minut vašeho času, abych vám představil hodnoty, principy a dokumenty, kterým se rumunské předsednictví v oblasti digitální chce věnovat. A proto, vážení poslanci Evropského parlamentu, je mi ctí a potěšením, že tady mohu být. Jsem vděčný za práci a energii, kterou investujete do legislativních iniciativ a předložím vám priority tak, jak si je stanovilo v Radě rumunské předsednictví. Mám to potěšení vám prezentovat priority v oblasti digitálního světa. My jsme odhodláni přispět eh, svou měrou k dosažení cílů a ambicí Evropské unie v oblasti digitalizace, což má vliv jak na ekonomiku, tak na život náš všech. Transformativní a digitální Evropa, to je náš cíl. Tedy budoucnost Evropy je digitální a jenom tím způsobem můžeme dokázat, že Evropa bude silná a konkurenceschopná. Potřebujeme elektronické služby, interoperabilní, vlídné k zákazníkům, Jde o to, abychom zmírnili propasti a rozdíly mezi jednotlivými regiony. Je třeba orientovat se na elektronické služby, které budou navrhovány podle potřeb našich občanů a ekonomiky. Je třeba spolupracovat s partnery, sousedy, tak, abychom měli silnou a bezpečnější Evropu. Jde o to, aby tyto služby byly dosažitelné pro všechny i v odlehlých oblastech. S tím se pojí perspektiva nových pracovních míst. Máme čtyři hlavní priority. Inovace, kybernetická bezpečnost, e-skills a high-tech. Chceme se opírat o kapacitu Evropy tak, aby se mohly více využívat eh, eh, vymoženosti typu blockchain, umělá inteligence a tak dále. To je nutné, abychom byli konkurenceschopní. Jde o to, abychom měli rozvíjející se kapacitu. Rumunské předsednictví se bude soustředit na to, aby vzniklo přátelské prostředí v inovativních startupech, abychom zajistili, že každý podnik v Evropě bude moci profitovat z digitálních inovací. Budeme chtít podporovat mladé podnikatele tak abychom měli ekonomiku opírající se o data. Rumunské předsednictví bude hledět dopředu a bude podporovat moderní rozvojové rozvíjející se technologie. Naší prioritou bude také kybernetická bezpečnost. To je věc zásadní, zásadní pro ochranu geopolitických a geostrategických zájmů v Evropě i pro zajištění základních demokratických práv. Chceme posílit prvky kybernetické bezpečnosti, chceme mít větší obranou kapacitu, tak abychom zajistili, že rozvoj digitální ekonomiky zajistí občanům i firmám bezpečnost a samozřejmě demokratické prostředí. Rozvoj digitálních umecn, um, dovedností je dalším příspěvkem ke vzniku skutečně digitální Evropy. Budeme se soustředit na zmenšování propastí mezi dovednostmi, tak abychom podpořili evropskou konkurenceschopnost, zvýšili kvalitu života, abychom umožnili všem občanům profitovat z digitální transformace. Každý rok je všechno složitější a složitější. Vývoj je velice rychlý, je nutné, aby se rozšiřovaly dovednosti tak, aby byla digitální gramotnost a menší rizika. Digitální gramotnost je velice důležitá proto, aby se mohl rozvíjet digitální ekosystém, který bude prospěšný pro inovace a startupy. Proto rumunské předsednictví bude klást velký důraz na digitální gramotnost v Evropě, včetně eh, elektronických dovedností, podpora talentů a dovedností v oblasti z big data. Pak se také bude klást důraz na kybernetickou bezpečnost. My chceme reflektovat naše priority v agendě pro jednotný digitální trh budeme se snažit podpořit větší zapojení žen do moderních technologií. Budeme se snažit, aby vznikala nová pracovní místa v inovativních sektorech. Povedeme jednání v oblasti DSM, což je také velice důležité a budeme ambiciózní a budeme se snažit dosáhnout svých výsledků ve všech směrech legislativní dokumenty mají jeden společný, jeden společný prvek a sice data která přidávají hodnotu ke stávajícím službám, umožňují maximální využití potenciálu digitálních dat tak, aby to bylo ve prospěch ekonomiky i celé společnosti. Co se týká politických a legislativních opatření, budeme pracovat s moderními službami a technologiemi, tak abychom zvýšili hodnotu evropské datové ekonomiky aby to bylo 739 miliard eur do roku 2020. Data by se měla využívat opakovaně. Veřejný sektor je jeden z datově nejnáročnějších sektorů a proto bychom měli podpořit využívání těchto dat a tím růst celé ekonomiky. Budeme se soustředit na vývoj umělé inteligence, opakovaného využití schromážděných dat – a tím pádem víc vstříc eh, spotřebitelům třeba v oblasti zdravotnictví nebo dopravy. Eh, my se radujeme ze včerejší dosažené dohody která se týkala informací ve veřejném sektoru. To je velice důležitý prvek růstu a zvyšování kapacity. Co se týká transparentnosti politiky veřejných výdajů ve veřejném sektoru a lepší efektivita veřejné zprávy. Stejně tak budeme dál přispívat k tomu, abychom eh, zachovali Evropě konkurenceschopnost, abychom využili maximum potenciálu datové technologie. Krom těch zmíněných eh, priorit půjde o financování a investice hlavně do vysoce výkonných počítačů, umělé inteligence, bezpečnosti a pokročilých eh, dovedností v této oblasti to ve všech sférách společnosti, ve firmách, veřejném sektoru, ale i ve vztahu k rozvoji řádné digitální infrastruktury. Proto jde o to, aby pokročili, pokročilo jednání a v oblasti Connecting Europe Facility. To je další z našich priorit tak abychom mohli završit tu práci a mohli být konkurenceschopní se světem, chceme investovat do těchto kapacit a technologií, do výzkumu, inovace a chceme zajistit interoperabilitu uvnitř EU. Chceme mít jednotný, skutečně jednotný vnitřní digitální trh. Chceme, aby to podporovalo bezpečnost a uh, vytváření nových inovací, digitální stability a elektronických dovedností. Rumunské předsednictví chce dále upřít pozornost na legislativní návrh pro kompetenční centra kybernetické bezpečnosti a kompetenční centra výzkumu a rozvoje. Také budeme se soustředit na jednání související s těmito dokumenty. Jsme přesvědčeni, že to bude znamenat zásadní přínos k rozvoji kybernetické bezpečnosti. To je totiž nutné, abychom byli proaktivní v oblasti rozvoje a lepší spolupráce napříč Evropou. Rapidně, rychle se rozvíjí eh, i oblast eh, komunikací. Jde o to, abychom využili celého potenciálu. Od, posledního, od poslední revize směrnice o e-privacy dala další úkoly. Stále víc našich služeb a firm spolehá na internet a další služby s ním spojené i v oblasti komunikace. Proto je ten dokument tak důležitý. Rakouské předsednictví přišlo se zprávou o pokroku v prosinci 2018. Na téhle bázi chce rumunské předsednictví pracovat na tom, abychom dosáhli maximálních výsledků. Chci poděkovat všem poslancům za jejich čas, za jejich práci na těchto dokumentech. Chci poděkovat všem, kdo přispěli k tomu, čeho se již dosáhlo a mohu vás ujistit, že se na mě kdykoliv můžete obrátit, tak aby těch šest měsíců našeho předsednictví bylo efektivní, rychlé, operativní a hlavně úspěšné. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci a teď, vážení kolegové, můžeme přejít k diskusi. Nejprve naši koordinátoři nebo zástupci politických skupin. Jeden za každou politickou skupinu jménem EPP kolega Elda Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, děkuji, že jste přišel za námi do parlamentu. Protože máme nedostatek času, tak bych chtěl zredukovat své otázky na dvě. Nejprve jste eh, právem zmínil význam kybernetické bezpečnosti eh, v obraném kontextu. Hmm, a jak vnímáte návrh parlamentu? Máme NISA, eh, to je Eh, taková exekutivní agentura v klasickém slova smyslu, je to spíše taková interakce, informační záležitost, ale eh, parlament obnovil svůj návrh v tom smyslu, že bychom vyňali eh, bezpečnostní výzkumný program a určité peníze vložíme do Evropské bezpečnostních organizací, jako je třeba Europol. V zásadě máme 250 milionů eur na výzkum a kybernetickou bezpečnost, a výzkumný program, ale rozpočet mm, do Europolu je 5 milionů eur ehm, částečně operativní, operační část, ale pak je tam také vědecká, technologická část. Ehm, bylo by moudré eh, převést prostředky z bezpečnostního výzkumného programu, který je řízen komisí do takových konkrétnějších organizací. My jsme tady navrhovali znovu částku 5 milionů eur ve srovnání se 250 miliony do výzkumu, to je nic, ale to bylo zablokováno v posledním období radou. A má druhá otázka. Ta se trochu vztahuje k digitálnímu programu, ale také výzkumnému programu. Vždycky stále mluvíme o kontinuitě. Například partnerství, tedy společné, společných podniků, to se vztahuje k IT technologii jako fotonika. To byla nejlépe hodnocená partnerství ze všech. A najednou um, um, se to neběží dál, protože komise eh, řekla, že se to rozhodne v rámci komitologie, takže po roce 2020 a rada eh, teď najednou vágně formuluje oblasti eh, kontinuity, jako třeba partnerství. Ale není tu žádný odkaz o, o existujících společných podnicích jako Photonics. Je to klíčová technologie ehm, e, aeronautiky e, ve všech ehm, e, částech je pokryta. Byla to nejlépe oceněna, ale nikde se to neobjevuje v návrhu rady. Takže ano, ehm, musíme mít určitou míru svobody, abychom znovu ty podniky mohli instalovat, abychom přidělili peníze, ale potřebujeme určitou záruku z průmyslu, že budeme nadále mm, přidělovat peníze těmto platformám. Tedy chtěl bych se zeptat, vidíte tady nějaký vztah mezi digitálním balíčkem a výzkumným programem? Děkuji. Děkuji panu kolegovi za SD, panika. Nika. Děkuji. Srdečně vítáme eh, oba dva pány ministry, pana Antona a pana Petresku. Chtěl bych vás podnítit k tomu, abyste nepokračovali na cestě, kterou jste započali. Bohužel máme jenom tři a půl měsíců času. Nemáme šest měsíců jako ostatní předsednictví rady. E, jsou tu vysoká očekávání a zároveň e, ještě stojíme před volební kampaní, takže to nám taky nenapomůže. Ale spolehám se na vašeho bojovného ducha a na dobrou organizaci a vím, že to v sobě máte. Dvě věci bych tady rád zmínil. Jednak jste na výboru ITRE a tady se dělají důležitá rozhodnutí. Zabýváme se vším tím, co se týká ekonomiky, kromě zemědělství a dopravního sektoru. E, to je však výbor, e, kde to může být velice technické. A výbor, kterému se podařilo Eh, schválit spoustu složek, které byly velice důležité pro evropskou ekonomiku. Takže na pana ministra Antona Antona mám první takovou žádost aby se zejména zabýval tou, eh, podíval na tu směrnici o zemním plynu. To je něco, co jsme schválili na ITRE. A hodně jsme za to bojovali, za přijetí této směrnice, protože její přijetí eh, skutečně podmiňuje zajištění účinného jednotného trhu lepší konkurenceschopnost a tím pádem i korektní cena pro evropské občany. Prostřednictvím diverzifikace zdrojů zásobování narůstá samozřejmě i bezpečnost eh, a eh, spolehlivost zásobování energií. Eh, je samozřejmě problém, když někam nejde zemní plyn, trpí tím celá zóna, celý region. Takže ta diversifikace je nutná. Bohužel tato směrnice od té doby trošku stagnuje za poslední půl rok. Takže kdyby bylo možné, jak si zmínit uh, nutnost úsilí o Eh, dotažení této směrnice ze strany rumunského předsednictví. Pak je tu otázka kyberbezpečnosti, otázka kritérií, otázka těch prvků, které by mohly zlepšit eh, boj eh, s digitálním pirátstvím. Ehm, tak tady je jasné, že se musíme zamyslet nad tím, jaké prvky nám dají tu opravdovou jistotu kyberbezpečnosti na evropské úrovni, protože to od nás hodně lidí očekává. Samozřejmě nechceme eh, být nuceni přestat používat mobilní telefony, ale chceme mít jistotu, že jsou ty telefony bezpečné, že nejsou zranitelné, eh, vystavené nějakým hackerským útokům. Eh, to si asi taky bude vyžadovat společnou práci na celoevropské úrovni. Děkuji. Děkuji panu kolegovi. A teď eh, pan Česák jménem EKR. Eh, děkuji, pane předsedo. Gratuluji k prvním hlasováním během prvního eh, trilogu. Šlo o využívání informací z veřejného sektoru. A teď pár otázek na pana Petresku. Ve svém příspěvku jste říkal, že během rumunského předsednictví máte v úmyslu pracovat dále na 5G. A mluvil jste také o přípravě na konferenci v roce 2019. Evropská komise také pracuje na tomto projektu a Tady jde o to, že Evropská unie na konferenci OSN má vystupovat jednotně. Měl bych tady otázku. Počítáte s tím, že eh, to budou jistá omezení eh, dodavatelů konečných přístrojů? A jak eh, chce předsednictví se podílet na vypracování společné strategie eh, týkající se umělé inteligence. Mluvil jste o tom, ale možná byste k tomu mohl říct něco více. Tedy eh, práce na přípravě eh, na konferenci o umělé inteligenci a proto má otázka, jestli tu existují další iniciativy na tomto poli. Pak další otázka. Jaké plány má předsednictví eh, ve vztahu k východnímu partnerství? Eh, bude se konat neoficiální zasedání rady eh, spolu s, východním partnerstvím, to bude v březnu, plánuje se to v Bukarušti a během této konference se má vydat prohlášení členských států EU e a východního partnerství. Toto má být podepsáno o sjednocení, dohoda o sjednocení digitálního trhu. V jakém smyslu by se mělo toto harmonizace ubírat? A na, v jakých oblastech se má spolupracovat? Jaké cíle si staví tato konference? Východní partnerství je nesmírně důležité a velmi nám záleží na tom, aby jednotný digitální vnitřní trh sloužil i partnerům a sousedům na východní straně. A teď ke spektru roamingové poplatky a e, kybernetická bezpečnost, to jsou velmi důležité věci. Poslední otázka. Jaké plány má předsednictví ve vztahu k digitální Evropě? Předřečník taky mluvil o volbách do Evropského parlamentu v květnu. Mohl byste nám říci, dali e, se to částečně bude koordinovat s parlamentem? Anglika uh, Mlinář. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma eh, ministrům za to, že jsou mezi námi. Eh, jsem, budu se vyjadřovat stručně, proto se budu soustředovat na otázku, která je mým hlavním eh, úkolem tady jako zpravodajkou eh, Europe Program a spolu se svou kolegyní vlastně velmi pilně na tomto pracujeme. Myslím si, že dosahujeme dobrých výsledků, jak víte, pane ministře Petresku, vy jste to sám zúraznil, tedy digitální eh, trh a eh, kybernetickou bezpečnost, to je součástí Digital Euro Program, vlastně velkou součástí, jedna z, velk- z pěti cílů, které eh, se soustředují také na umělou inteligenci, mm, pokročilé dovednosti, té nové technologie. Tento mandát byl potvrzen pro Evropský parlament a v zásadě jsme připraveni začít s vyjednáváními od dneška. A klíčovým nástrojem pro tento program, předpokladem toho úspěchu tohoto programu, bude eh, takové eh, zřízení sítě digitálních inovací, které by se mohlo šířit po celém evropském území. Eh, toto stojí hodně času členské státy a proto se chci konkrétně zeptat, protože hm, bych se ráda postarala o to, aby před skončením tohoto mandátu jsme se dopracovali k nějakému závěru a abychom členským státům dali čas provést tento program, který Eh, očekávan po dlouhou dobu a který je jistou šancí. Takže bych se vás chtěla zeptat, abyste mi eh, řekli něco o své vizi, která se týká těchto, eh, tohoto tématu. Abyste řekli něco trochu konkrétněji. Děkuji. Nyní zapnout mikrofon. Ano, děkuji za možnost položit eh, pár otázek. Má otázka se zabývá také ukončení mandátu eh, v tomto výbor a tento parlament eh, už rok čekají na vývoj kolem eh, úspěšného eh, rozpracování eh, směrnice GES. Vy jste jedni z otců takového, z autorů kompromisu. Mm, tento výbor Eh, tady eh, také pracoval na této eh, směrnici, ale nikdo tady v parlamentu nebyl schopen přesvědčit dřívější rotující předsednictví, aby se zabývali touto otázkou. Jsem přesvědčena o tom, že potřebujeme mm, tuto novou směrnici a jsem přesvědčena o tom, že jsme mm, hodně pracovali na slibném, dobrém kompromisu a myslím si, že Eh, bylo nutné eh, rozvinout eh, naše, rozpracovat naše vlastní plány energii a zlepšit energetickou bezpečnost. Také bylo nutné reagovat na, na, na vlastní klimatické e, cíle a e, v, tom, v této souvislosti velice vítám vaši iniciativu, pane ministře Petresku, protože jste oznámil, že byste rád e, se dopracoval k nějaké dohodě v radě o této směrnici gest. A proto se chci zeptat, jestli by bylo možné před novými volbami do Evropského parlamentu a před ukončením mandátu přeskoumat, pro, prověřit pro naše občany, že jsme schopni nalézt kompromis v radě eh, a dojít k dobrému závěru v této otázce, protože eh, si myslím, že občané pak eh, Ehm, tady uvidí, bude to pro ně důkazem toho, že v Evropské unii eh, nejsme schopni dojít ke kompromisům ve velkých otázkách. Tedy měli bychom dokázat občanům, že jsme schopni jednat a že tady existuje solidarita v Evropské unii i eh, v takovémto eh, citlivé oblasti jako plyn z Ruska. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Pan Silikiotis za Děkuji vám, pane předsedo. I já chci přivítat ministrům, ministry a poděkovat jim a chci zejména poděkovat za podnětné prezentace a využít této příležitosti k tomu, abych také poblahopřál rumunskému předsednictví eh, k konstruktivnímu přístupu. Například eh, při jednání o směrnici o veřejných eh, údajích, kde spějeme k dobré dohodě a budeme schopni zajistit existenci Eh, údajů, které budou přístupné zdarma, které budou moci používat, budou moci používat například malé a střední podniky a další občané, kteří k ním budou mít přístup. Takže já si myslím, že je důležité, že pan Petresku zmínil digitální hospodářství. Tato diskuze opravdu má zásadní význam. Evropská unie by měla přijmout eh, kroky směřující k digitálnímu hospodářství a já si myslím, že rumunské předsednictví může eh, dosáhnout hodně v digitální ekonomice. Pokud jde o energetický, sektor energetiky, tak ten program Rumunska zdůrazňuje nutnost posílení energetických systémů prostřednictvím nových technologií, zlepšení infrastruktury a také systému ukládání energie. Pane Antone, to je opravdu důležité. I, I když často existuje infrastruktura, už máme Eh, máme ty sítě, máme ta potrubí a tak dále. Ale domácnosti, domácnostem chybí eh, finance k tomu, aby si mohli eh, tyto zdroje energie instalovat. Takže není vždy zaručena dodávka energii občanům, jakožto skutečně veřejný statek. Měli bychom pod podpořit velké procento populace lidí, kteří trpí energetickou chudobou. To je téma, na které jsme již mnohokrát eh, upozorňovali. A my bychom si přáli, aby Rumunsko přispělo k boji s touto energetickou chudobou, který, která je problémem pro miliony občanů v Evropské unii cíl vytvoření Evropské unie přeci byl eh, pomoci lidem. Takže potřebujeme nějakou jasnou definici toho, co je vlastně energetická chudoba. Potřebujeme kritéria, protože jedině, když budeme moci tento jev jasně popsat, tak budeme moci potom pomoci eh, lidem, kteří jim trpí. Musíme překlenout problém v oblasti eh, zajištění dodávek energie a, a samozřejmě musíme přitom chránit svrchovanost eh, členských států, zvláště ve východním středomoří. Jsou tam unijní zdroje a ty by měly být využity na pomoc energetické bezpečnosti. Ano, není další řečníci, další kolegové. Je tu dost dlouhý seznam. Takže vás žádám, abyste se omezili na jednu minutu. Pan kolega Tošenovský. Děkuji, pokusím se maximálně omezit, pane předsedo. Já děkuji panu ministrům, že přišli k na náš výbor. E, ta představa byla velmi zajímavá a já budu mít jenom v podstatě jeden dotaz a jedno, jedno sdělení. Mě zaujalo u pana ministra Antona, e, cituji, konsolidaci, e, konsolidaci jaderné bezpečnosti mě by zajímalo, jaké očekávání, jakým směrem chcete tuto debatu vést, protože je velmi komplikovaná. My jsme ji zažili několikrát i na tomto výboru a pro mě by to bylo zajímavá informace, protože myslím si, že to je skutečně složitá debata napříč Evropou. Chtěl bych poděkovat panu ministru Petersku, protože jsem měl tu možnost a velmi si toho vážím se s ním setkat, takže nebudu mít žádný konkrétní dotaz, protože jsme, jsem jej již slyšel a jenom držím palce, aby se podařilo skutečně za tu krátkou dobu tři a půl měsíce eh, všechny tyto velmi složité legislativní normy anebo nelegislativní normy zvládnout. Eh, držím vám palce, protože to je těžký úkol. Thank you, Mr. Chair. One minute, 11. 11. Very much, colleague. Děkuji, pane, Děkuji, pane kolego. Paní Ernst. Děkuji. Gratuluji k tomu, že jste převzali předsednictví. Slyšela jsem zatím spoustu pozitivních věcí i k energetické unii a tak. A mám otázku na pana Antona. Uh, vy víte, že my máme regiony, kde se těžilo uhlí, teď se končí s těžbou uhlí, což je nutné, abychom splnili cíle ochrany klimatu, ale takové opuštění těžby uhlí se nedá dělat ad hoc bez nějaké sociální dimenze. Tedy otázka, jaké ideje má rumunské předsednictví v radě na téma spravedlivý přechod, spravedlivá změna energetických zdrojů, jak to udělat, když je nutné nebo zájem opustit tu těžbu, jak je to potom s případnými podporami od Evropské unie, jak to máte, aby ta tranzist, ten přechod transitní období pak nenastal jenom proto, že rada to nechce. Děkuji. Pan Zoríňo. Srs. ministros, a presidência romena ocorre num momento de grande desafio e páni ministři zastupující rumunské předsednictví. Přebíráte otěže předsednictví eh, v dosti nelehké době. A když se dívám na to vaše portfolio, energetika, jaderné otázky a tak dále, je tam řada důležitých otázek, které se mají uh, uskutečnit dosti rychle, uh, dosti brzy. Takže já se chci dotázat, jaké kroky chce eh, eh, Rumunsko přijmout otázkách takových, jako je etický kodex pro eh, evropské projekty. Já jsem stínovým zpravodajem pro program Digitální Evropa a zdá se, že Rumunsko si ještě nenašlo čas na první zasedání trialogu nemůžeme o tom hovořit pouze koncepčně. Musíme si skutečně vyhrnout rukávy a pustit se do technických jednání eh, k digitální Evropě za vašeho předsednictví. Je potřeba také, aby eh, eh, rumunské předsednictví podpořilo projekt Wi-Fi for You. I na to potřebujeme vaši podporu. pane předsedo. Eh, eh, já se chci zeptat na, eh, na to systém propojení Evropy, protože mě by zajímalo, jaký je názor rumunského předsednictví, protože je tu návrh parlamentu. Takže je tu také rámcový program. Takže kromě tohoto nástroje na propojení Evropy je tu také rámcový program, který umožňuje členským státům, aby připravili eh, kvalitní projekty. A mě by zajímala, jaká je pozice rumunského předsednictví, protože jsem přesvědčen, že nás čekají diskuze s komisí. Děkuji, děkuji. Pan Benedek Javor. Děkuji, pane předsedo. Já chci navázat na Rebeku Harms. Z trošku jiné perspektivy. Já vím, že nejde jen o otázku energetické unie, ale také naši partneři v energetickém společenství jsou ovlivněni výstupy z té, eh, té, té směrnice o, o zemním plynu. A má otázka směřuje k tomu, že když se podíváme na různé hrozby přerušení dodávek a tak dále, tak aby byly opravdu tyto roz, rizik, tato rizika zohledněny, aby jsme si uvědomili, že to není prostě jen Evrop, interní evropská otázka, že jsou tu i jiné státy, vnější státy, které na to mají vliv. Chci, se, chci požádat rumunské předsednictví, aby urychlilo vyjednávání v rámci rady aby byly dodrženy také zájmy členských států a energetického společenství. Děkuji. To je konec našeho řečnického seznamu. Ještě někdo? Nikoho dalšího nevidím. Ještě někteří kolegové hovořili o, té, o tom přepracování té směrnice o zemním plynu, na to, což zodpovídám jakožto zpravodaj. Na druhou stranu, jsme velmi otevření rychlým a e, konstruktivním vyjednáváním. Rádi bychom dosáhli toho hlavního cíle, ale na druhou stranu jsou to určité výhrady členských států, například stávající infrastruktura, to je jeden specifický problém, otázka těch e, e, potrubí, takzvaně upstream, Ehm, kompetenční problémy, síťové, síťové kódy a jejich uplatnění a tak dále. Měli bychom začít vyjednávat, protože bez jednání nemůžeme změnit vůbec nic. Nemůžeme začít s ničím. Měli bychom prokázat naši otevřenost. Takže nyní necháme oba ministry, dáme jim příležitost odpovědět. Eh, Já bych chtěl jenom velice rychle něco hovořit. Když jsem hovořil o tom zdržení v tom katalogu, tak to nešlo o technický trialog, ale myslel jsem politický trialog. Prosím pana ministra Antona, aby se chopil slova. Vă mulțumesc foarte mult. Velice vám děkuji. Jak se dalo očekávat, tak velká většina otázek se týká směrnice o plynu. A ze svého eh, z titulu zástupce předsednictví my oba, jak jsem vám již řekl, jsme v podstatě uplatnili to, co po nás žádala rada z 21. prosince. To znamená rychlý začátek řešení tohoto problému. V důsledku toho eh, jsme 15. ledna zahájili jednání o novém textu se všemi členskými státy a již jsme eh, v rámci technického výboru obdrželi postřehy, při, připomínky k tomuto textu. Čili nyní jsme 100 eh, se pokusí vypracovat verzi, která vyhoví připomínkám očekáváním eh, všech členských států. Naším eh, přáním je, aby tento problém byl přínosem nejenom pro Evropu, ale i pro všechny další státy, včetně států našeho sousedství a které mají zájem o tuto směrnici. Jak eh, jste správně řekli. Čili je naším zájmem, abychom tuto směrnici rychle do, dostali do fáze trialogu, aby bylo možné o ní rozhodnout. Toto prohlášení už jsem udělal, říkám ho znovu, ale je to jasná víl, vůle eh, všech členských států, která byla vyjádřena. Což je velice ožehavá záležitost, o které je neustále řeč. Víme, že parlament je připraven k diskuzím. My chceme, aby předsednictví učinilo hmatatelné kroky tímto směrem a pokusíme se v tom čase, který máme, tuto směrnici rozřešit. Jinak, neřekl jsem to v úvodu, ale asi jste si všimli v mé prezentaci, že 4. března máme radu a 26. Eh, června. Ta, ta březnová se týká problémů, které chceme vyřešit spolu s parlamentem. Proto, proto jsem tam vlastně navrhl ještě jednu radu navíc. Protože víme, že je tam nějaký časový interval, který máme te, te, teď trochu kratší, než by to bylo obvykle. Je nepochybné, že máme jisté problémy, pokud jde o jaderné otázky. Ale dovolte mi říct jednu věc. Neznamená to, že bychom měnili vyloženě směrnici. tady jde o to, jak interpretujeme slova. Nám jde zejména o otázky bezpečnosti, bezpečnosti tedy z hlediska bezpečnosti občanů, eh, bezpečnosti materiálu. Ale nechceme hlo, jak hloubkově eh, měnit tu směrnici, ta je daná. Nejde o eh, jaksi změnu směrnice. A závěrem nemohu než souhlasit s tím, co řekl pan Silikiotis, pokud jde o energetickou chudobu. Energetická chudoba je problém. Je to náš společný problém. Možná v některých zemích je viditelnější než jinde ale je to součást strategie, kterou chceme rozvíjet. A je to něco, co je na mužce našeho předsednictví. Děkuji vám skvěle, velice vám děkuji, pane ministře, za to, že jste teď zdůraznil ty úplně nejdůležitější problémy, Děkuji vám i za vaše závěrečné komentáře. Teď bych poprosil pana ministra Petreska, aby reagoval za svou oblast. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že tu je takový zájem o digitální oblast. Zjevně Máme tedy spolu, mnoho společných témat, můžeme spolupracovat a určitě budu se moci spolehnout na vaši laskavou podporu. Omlouvám se, pokud teď nebudu reagovat přesně v tom pořadí, jak otázky byly položeny, ale pokusím se svou odpověď nějakým způsobem syntetizovat. Kdybych náhodou něco vynechal, tak se prosím přihlašte a rád to doplním. To, co řekl pan Euler na samém počátku, tak to se týká stávající struktury kybernetické bezpečnosti v EU. Jak víte, podle ENISA v každé zemi máme celou řadu lidí, kteří se jmenují koordinátoři. Oni opravdu koordinují, tato místa koordinují. Z mého pohledu se tady dá ledaco zlepšit, protože konečně jde o to, až budeme mít ona centra kompetence v kybernetické bezpečnosti, tak my potřebujeme posílit tu politiku kybernetické bezpečnosti. Tendence na celém světě je posílení obraných mechanismů. Dějí se ty incidenty, ale je na ně vždycky rychlá a rázná rea- obraná reakce. To trochu souvisí s otázkou pana Niky, co se týká o něch kompetenčních center. My totiž tam máme součást, která je důležitá, to je ten výzkum. A je tedy třeba pracovat s těmito centry. Jde o to, abychom výsledky výzkumu hned překlopili do osvědčených postupů, tak, abychom mohli bránit své demokratické hodnoty, abychom udrželi občany v bezpečnosti ale aby zároveň ta data byla dostupná eh, podnikatelskému i veřejnému sektoru. Ano, máme silné aktur, agentury, koordinovanou obranou strategii, ale myslím, že musíme do toho investovat úsilí, ale i peníze, tak, aby ta centra se víc podílela na, na výzkumu. se týče otázky pana Dana Niky, tak opravdu to je dobrý postřeh a dobrá otázka. Část odpovědi lze najít v odpovědi, kterou jsem již dal panu Eilerovi. To znamená, že musíme klást větší důraz na výzkum v oblasti energe- eh, kybernetické bezpečnosti a jak jistě dobře víte, my máme agent, agenturu CERT, která eh, se zabývá právě tímto, to znamená zabezpečení bezpečnosti hlavních aktérů kybernetické oblasti. A vypracova, vypracování strategie tohoto druhu na evropské úrovni by byla velmi dobrá, velmi by to pomohlo těm našim národním centrum, které se na to zaměřují abychom byli opravdu o krok vpřed, pokud jde o přípravu na tato e, kybernetická rizika vůči těm, kdo by nás chtěli nějakým způsobem napadat. E, pan Marinesku. Pokusím se odpovědět, odpovědět i na vaše otázky vy mi budete rozumět rumunsky, ten rámcový program. Když tak mě opravte, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak vy hovoříte o mechanismu propojení Evropy. A v oblasti, eh, v oblasti dopravy tento program eh, tohoto mecha, nástroje na propojení Evropy má eh, určité základní kvality nebo komponenty. Tedy, že ty prostředky, já, já teď nechci hovořit o specifických uh, alokacích z hlediska rozpočtového, protože to závisí na spoustě věcí, které nemůžeme ovlivnit v tuto chvíli. Jsou tu odhady komise samozřejmě, ale z mého hlediska ty alokované prostředky budou, víme, že eh, je to nástroj, který bude existovat, nástroj na propojení Evropy. A samozřejmě, že my bychom si přáli vyšší alokaci, vyšší zdroje oproti předchozím letům. Ale jediná eh, možnost, jak dosáhnout eh, této vyšší alokace, je, když budeme mít velmi, velmi jasně vypracované specifikace protože jedině tak budeme moci vyargumentovat ty vyšší částky. Pokud jde o otevře, otvírání dalších koridorů, a tady opakuje, že je to téma, které se zatím projednává, tak eh, ty prostředky, které jsou zatím alokovány na ten digitální komponentu, na tu digitální komponentu tohoto programu, tak to jsou zejména investice do broadbandu, vysokorychlostního internetu. Já vím, že musím přidat. Pan předseda už mě popohání. Dovolte tedy, abych reagoval trochu i na otázky umělé inteligence. To jsou otázky, které zmínila paní Milner. Také to zaznělo od pana Sezala, zmínil jste celou řadu věcí. Já bych o tom s vámi moc rád hovořil, abych vám probrali opravdu všechno. Umělá inteligence po mém soudu pořád ještě není na našem pořadu jednání dostatečně zastoupena. Jednotlivé prvky jsou třeba v kompetenci ministrů hospodářství a od samého počátku jsem měl pocit, že bychom mě to měli mít všechno daleko víc zastoupeno. A to proto, že na první neformální radě TT, kterou jsem měl s ministry v Bukurešti na téma digitální agendy, tak eh, v popředí bude byla umělá inteligence. Teď připravujeme formální schůzku, budeme mít finální závěry z formálního lucemburského setkání Rada TTI e v červnu. Tam se ta umělá inteligence objeví ještě víc než teď. Takže sdílím vaše obavy, že to není dostatečně zastoupeno v našich diskusích, ale ujišťuji vás, že se na téma umělé, diskus, umělé inteligence bude diskutovat stále více a více. Panu Česakovi bych řekl něco málo k tomu, co řekl o různých kritériích pro dodavatele, kteří eh, budou budovat sítě 5G. Do jistého stupně mám asi pocit, že tuším, o čem hovoříte. My máme celou řadu dodavatelů v oblasti technologií 5G, takže zatím nevidím žádné obavy, co by se týkalo svobodného rozvoje této oblasti. Něco málo k východnímu partnerství. No, v podstatě už to slaví 10 let a jeden z nejdůležitějších dokumentů je harmonizace digitálního trhu což se týká vzdělání, regulace a výzkumu. To znamená, že je tady společná báze. Poprosím stručně. Ano, já se snažím. Pan Siliotis, velice si cením vaší otázky. Budeme pokračovat v trialogu na téma digitální Evropa a Rád bych vás znovu ujistil, že budeme usilovat o to, abychom učinili co největší možný pokrok na všech dokumentech. Pane Zoríňo, vám děkuji za vaše otázky. Rád bych hovořil podrobněji o jedné zprávě z této oblasti, kterou máte ve své kompetenci, ale uh, Mohu vám říct jenom, že program Digitální Evropa dneska budeme mít technický trialog a to samozřejmě je dobré znamení. Tak. Rád bych odpovídal ještě dál, ale pokud si myslíte, že můj čas uplynul, no možná úplně stručně. Uh, ano, myslím si, že jsem většinu z nich zodpověděl. Vážení kolegové, je velice důležité, abychom kladli dotazy oficiálně v našich diskusích. Ehm, protože rumunské předsednictví si vše zaznamenalo, co jsme navrhli a na co jsme se ptali. Chtěl bych se ještě jednou zeptat, jestli ne, pana ministra Antona, jestli chce něco říct. Ano, děkuji, paní Ernst. Jednu větu mám pro vás. Je to klíčová věc. Postarat se o eh, uhelné regiony, protože všichni, kdo mají tyto problémy, hm, tak ty problémy jsou víceméně stejné. A diskutujeme o tom, pokoušíme se eh, využít iniciativy eh, komise těch, v těchto uhelných regionech ale myslíme si, že to musí být zvětšeno, eh, rozšířeno. Tak to je má odpověď. Děkuji vám. Děkuji. Eh, vážení kolegové, paní ministři, je to velmi dobrá diskuse. Možná jsme si nepřipravili dostatek času na ní, to je mi líto, ale bylo to velmi zajímavé, i všechny odpovědi, poznámky a vaše otázky. Takže oběma pánu ministrům chci poděkovat za spolupráci a počítáme e, s dalšími měsíci. Váme, že to budou otevřená setkání diskuze. Děkuji vám. Vážení kolegové, dámy a pánové, budeme pokračovat. Rumunské předsednictví, to je velice důležité. Návštěva pana Nikolajeva Uduka, ministra pro výzkum a inovací, inovace. Nejen výzkum a inovace, ale také obecně řečeno eh, atomový výzkum, ITERS, otázky vesmíru a podobně. E, takže všechno to, co je spojeno s výzkumem v obecném slova smyslu. A pan Nikolajev Badelau, minister pro ekonomiku, který je zodpovědný za průmysl, obranu, tedy všechno velmi zajímavé věci pro výbor ITER. Take a seat. Uh, dear friends. Vážení přátelé, rád bych řekl toto. Na začátku naší diskuse eh, něco řekne pan ministr Huduk, ministr pro výzkum a inovace. Dovolte mi, abych vám všem připomněl, že jsme máme k um, diskuzi, k diskuzi Horizon um, um, program, dále konkrétní program pro provádění uh, Horizon Europe, dále kosmický program Evropské unie, také velmi zajímavé z tohoto pohledu a výzkumný tréninkový program Evropské mm, mm, atomového eh, společenství, mm, European Joint Undertaking, eh, ITER a dále eh, rozvoj budoucích energií. Takže tady máme velký, velkou škálu otázek před námi, co se týče průmyslu. To je velmi důležité. Evropský obranný fond, kterém teď zrovna vyjednáváme. A jako nelegislativní návrh eh, koordinovaný plán pro umělé inteligence a Evropská průmyslová strategie. Obě nelegislativní složky, ale velice důležité pro naše občany, pro Evropský parlament. Začněme tedy s našimi diskuzemi. Chtěl bych se, chtěl se omluvit pánu ministrům, že jsme trošku spožděni. Začínáme s našimi diskusemi o 15 minut později, ale Myslím, že máme dostatek času na detailnější diskusi. Měl, mohl bych požádat pana ministra Nikolaje Hoduka, aby začal s naší diskusí. Prosím, máte slovo. Děkuji. Domnule preš... Pane předsedo, Buzek, dámy a pánové, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Je mi obzvláštním potěšením že jsem dnes ve vašem středu, abych vám představil priority rumunského předsednictví, našeho rotujícího předsednictví v oblasti výzkumu, inovací a politiky vesmíru. Jak všichni dobře víme, výzkum představuje hnací sílu, hybnou sílu eh, všech eh, společností. A v případě Evropské unie jsem si jist, že oblast výzkumu bude jedním z hlavních motorů ekonomického rozvoje, což v konečném důsledku pak znamená i růst prosperity všech evropských občanů. Výzkum a inovace musí zůstat tímto eh, hlavním motorem, to, tím impulzem evropské, evropské eh, ekonomiky a integrace. A já chci upřesnit, že Evropská unie má nezbytné eh, lidské zdroje a infrastrukturu, proto aby zůstala lídrem v oblasti vědeckého výzkumu. Nejdůležitější téma, o kterém je řeč v oblasti výzkumu, je nepochybně program Horizont Evropa, což je problém, program, který stanoví určitý eh, právní rámec pro financování eh, výzkumu z evropských peněz. V naší rozpravě je sedm Eh, oblastí, šest z nich pro oblast výzkumu, jeden pro oblast vesmíru. Jak jsem již upřesnil, tak pokud jde o výzkum, nejdůležitějším tématem, na něž se zaměř, zaměřujeme, je Horizont Evropa, který se stává ze dvou sekvencí. Rámcový program na jedné straně a specifické programy na straně druhé. Co se týče rámcového programu, tak mi dovolte potrhnout význam úsilí rakouského předsednictví o urychlení diskuzí, díky čemuž sedm mě, pouhých sedm měsíců po, po zahájení této složky jsme se dostali v lednu k diskuzím, k prvním diskuzím v rámci trialogu mezi Evropským parlamentem, radou za přítomnosti komise. A chceme, abychom stejně intenzivně posunovali tento program i dál, tak, abychom dokázali zajistit fungování tohoto programu a plnění jeho cílu od roku 2021. Pokud jde o ty specifické programy, tak ty samozřejmě jsou bezprostředně spojeny a navazují na ten rámcový program. Takže ideální by bylo, kdybychom dospěli k všeobecnému postoji do konce rumunského předsednictví. Následují ještě dvě složky, které jsou vzájemně provázané s horizontem Evropa. European Open Science Cloud a Evropský institut pro inovace a technologii. Tyto eh, záležitosti nepokročily tolik oproti horizontu Evropa byly zahájeny teprve v druhé půli roku 2018. A nepochybně se z nich stanou dva základní pilíře opory horizontu Evropa. Zejména, zejména ten Open Science Cloud, který vnáší úplně novou koncepci takzvané otevřené vědy což umožní přístup k výstupům výsledků jak pro univerzity, tak i podnikům a osobám, které pracují v místní samozprávě. Takže bude možné pak daleko rychleji převést do praxe výsledky z výzkumu financovaného evropský, z evropských peněz. Co se týče Evropského institutu pro inovace a technologii, tak komise navrhla několik pozměňovacích návrhů, takže ten institut by se měl stát daleko účinnějším ještě při implementaci cílů horizontu Evropa. Následují ještě dvě další složky, které jsou možná trošku citlivějšího charakteru, protože se týkají jaderné oblasti Euroto, Euratom a ITER. Víme, že část členských států trošku, je trošku váhavá, pokud jde o využívání jaderné energie. A když je řeč o výzkumu v jaderné oblasti, tak nejde jen o jadernou energii, ale jde také o související oblasti, jako například zdravotní oblast. Konkrétní příklad léčba rakoviny. Tyto dvě oblasti eh, tak ty se stali středem pozornosti eh, v polovině roku 2018 a opět budeme diskutovat za ideálních podmínek snad dospějeme k částečně všeobecné dohodě. Opět do konce Rako, eh, do rumunského předsednictví. A eh, v neposlední řadě je tu také otázka politiky vesmírného výzkumu, vesmíru. I v tomto ohledu doufáme, že dosáhneme částečné dohody ještě za našeho předsednictví. Tady jde o sérii programů, Zejména chci připomenout Galileo, Copernicus, EGNOS. To jsou programy, které jsou, se týkají takových věcí jako geolokačních systémů a Náš názor je ten, že jsou to civilní programy, a měly by zůstat pod civilním do, dohledem. Snažil jsem se vejít do ča, času, trochu jsem to překročil, ale snad to nebude problém. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za vaši prezentaci, za na váš projev, kterým se zahájil diskusi pár minut. A teď bych rád požádal pana ministra Nikola Padalau, o jeho prezentaci. Pane ministře, máte slovo. Stimáte domnule prešedince. Předsedo, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, jsem rád, že jsem tu a že i já vás mohu seznámit s prioritami a hlavními principy rumunského předsednictví v mé oblasti v mé kompetenci, což je konkurenceschopnost a průmysl, což je oblast, eh, která zajímá právě výbor ITR. Já bych chtěl potrhnout to, že rumunské předsednictví e- Evropské, eh, Rady Evropské unie je eh, zcela rozhodující z hlediska ehm, mandátu Evropského parlamentu. Je tu velký význam při řízení legislativního procesu. A proto naše úsilí se bude zaměřovat na posunutí legislativních eh, otázek, zejména v prvních třech měsících našeho předsednictví a tohoto období. Priority předsednictví v oblasti konkurenceschopnosti se zaměřují na průmyslovou strategii Evropské unie, digitalizaci, což jsou témata, které jsou nesmírně aktuální pro celou evropskou agendu a mají velkou relevanci eh, v dnešním ekonomickém a sociálním kontextu. Přizpůsobení eh, se digitalizaci je velkou výzvou. A tato výzva se může stát příležitostí k posílení konkurenceschopnosti Evropy pro celé příští desetiletí. Digitální eh, transformace a umělá inteligence jsou základní faktory, které přispějí k formování průmyslové politiky do roku 2030 a za tímto účelem budeme muset rozvinout potřebné kapacity. Sdělení Evropské komise eh, z, z prosince 2018 plán koordinace pro umělou inteligenci řeší celostním způsobem tuto otázku a využití umělé inteligence. My jsme si vědomi toho, že toto sdělení komise eh, je eh, určitou strukturou různých podnětů a myšlenek. Dále je tu eh, rozvoj veřejno-soukromých partnerství, podpora startupů a inovačních malých a středních, inovativních malých a středních podniků. Musíme mít eh, umělou inteligenci, která je spolehlivá eh, a důvěryhodná a připravená na masovou adopci. Vytvoření evropského datového prostoru je další nezbytnou podmínkou pro fungování umělé inteligence musíme vytvořit také etické kodexy na globální úrovni a zajistit otevřený eh, legislativní návrh na, eh, eh, rámec vstřícný inovacím. A také se v tomto sdělení říká, že jsou, že se to týká takových oblastí, jako je lékařská péče, doprava, bezpečnost a e, energie. A pokud jde o tento plán umělé inteligence, tak tam se zmiňují e, různé způsoby využití e, umělé inteligence, z čehož vyplývá, že Evropská unie by se měla eh, stát jedním z lídrů rozvoje umělé inteligence. Kroky, které eh, budou zahájeny v letošním roce a příštím roce, povedou pak k dalším aktivitám v příštích letech v této oblasti. Například záměr, aby členské státy schválili národní strategie a připravili rozpočty které schválí do poloviny roku 2019. Rumunské předsednictví Rady Evropské unie navrhlo soubor závěrů Rady na základě akčního plánu pro umělou inteligenci, které budou pak předloženy ke schválení na setkání Rady pro konkurenceschopnost 18. února 2019. Jsme přesvědčeni, že aspekty týkající se umělé inteligence budou probírány v mo- v, ve více různých formátech rady vzhledem k dopadu, kterou umělá inteligence může mít na ekonomiku v příštích letech. V průběhu rumunského předsednictví Evropské unie budeme věnovat zvýšenou pozornost průmyslu hodnotovým řetězcům všichni souhlasíme s tím, že Evropská unie mus, ma, nyní dříve než kdy dříve zapotřebí mo, eh, moderní průmysl, který je schopen reagovat na moderní výzvy. Tento aspekt se rýsuje i z eh, dohody podepsané v Paříži 18 členskými státy u příležitosti setkání konference o přátel průmyslu. Evropský průmysl, jejíž integrální součástí jsou malé a střední podniky, potřebuje dlouhodobou politiku s jasnou vizí až do roku 2030, který by měl ohled na stávající rozmanitost průmyslové základny a e, byl by schopen využít všech možností, které skýtá e, digitalizace, dekarbonizace a další oblasti, které jsou zásadní pro budoucnost evropského průmyslu. E, silný průmyslový, průmyslová základna Evropy bude rovněž vytvářet i pracovní místa a e, produkty s velkou přidanou hodnotou na vývoz. To je zásadní, abychom byli konkurenceschopní jako e, celý kontinent. Takže toto se nachází na naší agendě a je to relevantní i pro Eh, mou zemi Rumunsko, kde je HDP eh, eh, nižší než v jiných členských státech. Budeme i nadále podporovat systematickou integraci průmyslové konkurenceschopnosti do všech oblastí politiky Evropské unie a budeme i nadále stimulovat debatu jak o těch faktorech, které ovlivňují konkurenceschopnost průmyslu, tak i na výzvy, jimž eh, eh, průmysl čelí. Každodenní realita ukazuje, že nemůžeme hovořit o konkurenceschopnosti bez digitalizace a umělé inteligence a robotiky. Náš svět a svět našich dětí je stále digitálnější. A e, bez digitálních dovedností e, stěží najdeme uplatnění na trhu práce. To je evidentní. Potřebujeme také digitální evropskou identitu, totožnost. K čem a e, inovace v digitální oblasti a digitální znalosti jsou v podstatě povinné znalosti. A Digitální řešení mají eh, naprosto nezanedbatelný potenciál pro všechny spotřebitele. Pro Rumunsko je důležité, že ty první firmy, ty takzvané eh, eh, unikorny, se pak staly průkopníky všech těchto oblastí. A my navrhneme soubor závěrů na průmyslová témata, které pak schválíme 26. května 2019. Eh, Tam skrneme, eh, tedy také se bude konat eh, konference, takzvané průmyslové dny a další fóra, kde vyslechneme názory průmyslu. A to pak umožní budoucí komisi předlež, předložit tematické sdělení o průmyslové politiky, kde bude i odkaz na energeticky intenzivní průmyslová odvětví. Jak víte, tak za rakouského předsednictví už e, jsme začali, měli jsme první trialog a já chci e, využít této příležitosti k tomu, abych potrhl, že bychom měli pokračovat v tomto nastaveném tempu, pokud jde o Evropský program pro rozvoj průmyslu. A já vám tímto děkuji za pozornost a doufám, že díky našim eh, opatřením pro, prosadíme tyto priority na evropské agendě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji oběma pánu ministrům za vynikající prezentace. A teď začneme s zkusí. Koordinátoři a pak zodpovědné osoby za politické skupiny, pan LR první, EPP samozřejmě. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, panu ministrům za to, že přišli. Už během rakouského předsednictví v minulém semestru Eh, dva zpravodajci Evropského parlamentu Horizon Europe jasně eh, konstatovali před 28 ministry, kteří jsou zodpovědní za výzkumná portfolia, že obsah a načasovaný začátek tohoto programu by měl převažovat nad eh, institucionálními boji mezi jednotlivými zákonodárci na základě toho programu, jak byl navržen komisí. A přitom by byla učiněna výjimečná nabídka radě opustit tu právní základnu v zájmu EU jako celku, ale v zájmu Evropské evropské politiky a evropské inovační agendy. Nemůžeme čekat až do roku 2020, pokud budeme mít takovéto ambice s našimi misemi a potom začít s vyjednáváním o programech až v roce 2020 pan prezident Macron, šéfové států žádali a rozhodli o inovativní Evropě a Eh, bude to převažovat tato složka v institucionálních složkách. Za předpokladu, že rada bude schopna eh, kompenzovat do jisté míry ztrátu eh, spolurozhodovací postupů a práv dohledu a bude diskutovat o konkrétních programech před koncem legislativního období. Co se týče obsahu konkrétních programů, tak šlo o to udržet takovou gentlemanskou praxi programu a jednání do 2020. Šlo o to vyjednat a dosáhnout politické dohody v obou oblastech, jak spolurozhodovací, postup, tak jde také o balíček, který ustanovuje nový, nové programy a nový rámec. A proto zpravodajci vyzývají členské státy, aby dali jasný vědnavací mandát předsednictví na, bez ohledu na to, na jaké úrovni Ehm, to bude probíhat, ale před únorem roku 2019. Pokud to tak neudělal, se neudělá, tak rada ehm, zabrání těmto závěrům z prvního čtení k programu Horizon Europe v rámci tohoto legislativního období. Kromě negativních dopadů, těchto vnějších dopadů, eh, zpravodajce chce eh, potrhnout, že rada eh, by propásla unikátní příležitost rychle vyřešit otázku právního základu a zabránit pokračování dalších politických jednáních o ustanovení tohoto programu programu. Takže vyzýváme opravdu předsednictví, aby dosáhlo dohody v radě. Chceme mít zásadní dohodu o celém programu. Proč? Protože eh, musíme ujistit eh, evropské eh, inovátory, evropský průmysl, evropské výzkumníky. Máme tady inovační agendu, máme tady ekonomické otázky, máme tady společenské otázky a lidé, občané v Evropě očekávají, že budeme jednat. Uh, Děkuji panu kolegovi. Tak, silné poselství. Jedno, že maselství je vždycky silné poselství. Pan kolega Daněka. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, pan přítel pana ministra eh, Adalou mě odmítěl vyříci, že očekávání parlamentu jsou velká. Jenom tři a půl měsíce máte k dispozici, ne šest měsíců. To je, jsou obtížné složky, které před sebou máte a také bych chtěl říct, že toto je výbor, který se zabývá 80%, z 80% průmyslem, kromě zemědělství a dopravního sektoru. Všechno ostatní se odehrává tady. Hned se dostanu k důležitému tématu. Jsem zpravodajem eh, pro Horizon Europe a myslím si, že poselství pana Eilera eh, musí být eh, neseno, podpořeno dále. Eh, stínoví zpravodajové vědí, jak důležitá tato složka je, tedy rámcový program legislativy a také konkrétní programy. hodně jsme to očekávali od příštího dialogu, ale bohužel to vypadá tak, že rada nemá toto přání aby tento projekt byl uzavřen během období rumunského předsednictví. Eh, takže v každém případě to bude dost obtížné. Eh, výzkumné eh, společenství potřebuje čas, aby se připravilo na programy roku 2021. A tady to se nemůže čekat na nějaké hrátky, to je zcela jasné. Víme, že rumunské předsednictví se nemůže postavit radě, ale poselství musí být jasné. Ehm, enough is enough. Potřebujeme jasné odpovědi z rady, jak to vypadá s časovým plánem, jaké jsou priority. Tady není na vině parlamentu, je zcela jasné. Už jsme hotovi, snažili jsme se, vyvinuli jsme veškeré úsilí, ale pokud prohrajeme, protože rada eh, hledá záminky nebo nějaké výmluvy, tak tady jsme eh, v tomto sjednocení. Rád bych, eh, aby to, co tady bylo řečeno, co říkal pan Eiler, aby to bylo předáno i radě. Uvidíme, jak rada na tohle bude reagovat a my budeme také odpovědným způsobem reagovat. Pane Berelau, vy jste mluvil o něčem, co je pro parlament velice důležité, umělá inteligence. Říkal jste, že toto, že tady může být rozdíl mezi EU a ostatními ekonomickými mocnostmi. Možná byste mohl říci k tomuto ještě něco více. Parlament stále znovu kladl tuto otázku, jak eh, tento vývoj eh, umělé inteligence eh, můžeme podpořit, tak aby Evropská unie se stala vůdčím aktérem v této oblasti. Umělá inteligence, inteligence tady hraje důležitou roli. Jsou tu i programy, jako Quanto. Přeji vám v každém případě hodně úspěchu, tak abyste tyto složky mohli vyřešit Eh, složky, které jsou důležité i pro občany. Děkuji. Jménem eh, CKR, paní, prosím, máte slovo. Pro, máte slovo, pane kolego. Ano, děkuji, pane předsedo. Hm, chtěl jsem se ujmout slova u příštího bodu. Pan kolega Tošenovský se tímto zabýval, zabývá. Chtěl jsem mluvit o obraném fondu, zeptat se na toto. Mohu prosím teď položit otázku? Je to stejný bod? Takže brzy řeknu něco o našich obtížných vyjednáváních. A chtěl bych se zeptat, jak jak eh, vidí tady předsednictví šance na to, že do evropských voleb v zásadě začátkem února dosáhneme kompromisu. Zaslechl jsem jen poslední slova pana ministra. Mluvil o tom, že je velice důležité, abychom přispěli k vývoji evropského průmyslu. Myslím si, že Evropská eh, fond eh, obraný může k tomuto přispět svým dílem. I také může vyslat určité inovační impulzy, protože průmysl a výroba v oblasti průmyslového sektoru ještě nejsou, tak eh, daleko bylo by dobré, kdybychom mohli uzavřít otázku související, eh, tuto otázku do voleb. A chtěl bych poprosit o zhodnocení eh, z rady a také z předsednictví. Alespoň takové prohlášení úmyslu. Děkuji. Děkuji. A za LD paní Víring. Víring. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře Hurduku, děkuji vám za vaše vysvětlení. Má otázka je propojena s otázkou pana Ilera a pana Niky. Co rumunské předsednictví učiní pro to, aby zajistilo časové nastartování dalšího rámcového programu? A doufám, že se mnou budete souhlasit, že obsah a včasné začátek by měl být nad institucionálními půdkami o právní základně programu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Salini požádal slovo. Děkuji. Máme dobrý mandát ehm, z Evropského parlamentu pro vyjednávání o mm, kosmických záležitostech a mm, víte, že váš mandát eh, zas není tak úplně ucelený. Eh, má otázka je, kdy si myslíte, že budete moci mm, vést diskuse a jednání k celému textu programu Evropského kosmického programu. Druhá otázka v našem mandátu, máme to silný mandát, ale jasný mandát o mm, jednotlivých pilířích, protože tady e, zdůrazňujeme downstreamový sektor, zdůrazňujeme tady e, dobré řízení, dobrou zprávu bez e, duplikací a chceme zaručit autonomní přístup k vesmírné, vesmíru. To je pro nás důležitý pilíř. A teď musíme pochopit, jaké jsou vaše priority v této oblasti. Za třetí, jde o nové programy. Pokoušíme se zachovat kontinuitu pro vlajkové programy jako Galileo, Copernicus, Agnus, ale musíme také vylepšit nové programy jako SSA, Offsetcom. Jaký je váš názor na toto, na nové programy? A konečně jste také ministrem pro výzkum a proto je důležité porozumět eh, vašemu názoru na synergické efekty mezi Horizon Europe a Evropským eh, vesmírným programem. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, pan kolega Zorino. Děkuji, eh, pane předsedo. Ano, vidíme, že toto je klíčová otázka tady v rumunském předsednictví a zároveň je to mm, končení období legislativně, máme před sebou evropské volby a je velice důležité, eh, abychom eh, se podívali na finanční perspektivy, abychom našli finanční rámec do roku 2020 a podobně mm, chci vědět, co děláte eh, v této věci. Mm, potřebujeme rychlý pokrok v těchto složkách. Musíme, musí být obsáhlý přístup. Máme tady Horizon Europe, digitální Evropu. Máme tady eh, ve smožku eh, vesmírném programu, kosmickém programu a další věci, mm, společnou obranou politiku. Ehm, jsme před ehm, volbami, takže musíme se postarat o to, že posílíme tento, tuto společnou evropskou identitu. A identitu i na globální úrovni. Ehm, některé z těchto eh, výsledků jsou velice důležité. Měli bychom je ukázat, měli bychom to poselství vyslat ven po volbách, ať budou jakékoliv výsledky, se musíme postarat o to, že nebudeme muset začítat znovu, že budeme mít něco, na čem budeme moci stavit. Eh, vaše předsednictví musí, bude muset být eh, ambiciozní, bude muset eh, dělat kroky tak, abychom nepřišli o věci, které jsme dosáhli. Děkuji, pan kolega Marinescu. Předsedo. Prosím, omluvte pana Karinše z koordinátora za EPP. Právě byl eh, jmenován eh, premiérem Lotyšská koordinátor. Christian Karin, skutečně koordinátor EPP z tohoto výboru. Takže to je taková informace, ale mám pár otázek. ITERT. E to je výzkumný Eh, program týkající se také eh, nukleární fúze. A je tu pozice parlamentu. Já myslím, že by pro vás nebylo to tak složité, abyste dosáhli částečné dohody, ale ten program Horizont e- Evropské Evropa nesmírně důležitý. Pro všechny. Máte, myslím, velmi významnou vizi zajistit rovné podmínky pro všechny, zejména pro mladé. Zejména pro ty, kdo neměli až dosud přístupy, přístup k těm výzkumným programům, A je tu samozřejmě nutnost zajištění rovnosti šancí pro všechny. A ještě eh, chci říct vám a také kolegovi Salinem, Salinemu, tedy, vás, tedy abyste zajistili také financování EGNOSu, tak aby pokrylo celé evropské území. Zejména protože Rumunsko ani není celé pokryto. A Jinak jak chcete zajistit geografickou e, rovnováhu, pokud jde o program obrany? Protože o tom se hodně diskutuje. A průmyslová politika. Chtěl bych konkrétní návrhy rumunského předsednictví v tomto směru. abychom měli tuto politiku skutečně na nejvyšší možné úrovni. Děkuji vám. Kdybych mohl poprosit oba pány ministry, aby teď zareagovali na otázky, případně přišli se svými závěrečnými komentáři k tomu. Prosím, máte slovo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să Eh, Takže já začnu tím nejožehavějším problémem, nebo nejtrnitějnějším problémem. A to je to, jak postupují diskuze e, rámcového programu. Doktor Eller asi by chtěl slyšet odpověď týkající se těch specifických programů. A tady chci upřesnit, Tedy nevím, jestli mohu říct osobní e, názor, nebo musím zastupovat či pouze názor rady. Rada se vyjádřila poměrně jasně v tomto směru. Ale já bych chtěl říct, že ty specifické programy velmi silně souvisí s rámcovým programem. Takže ty diskuze v trialogu, které už začaly, tak tam se berou potaz i stanoviska eh, Evropského parlamentu, který se účastní trialogu k rámcovému programu. Takže je tu korelace. Oba tyto dva programy eh, spolu velmi úzce souvisí. Nelze překročit eh, parametry rámcového programu v těch konkrétních programech, specifických programech. A takže dokud nepadne rozhodnutí, tak budeme z tohoto vycházet. V únoru budeme, od únoru budeme moci o této věci diskutovat a uvidíme, jaké jsou podmínky nebo jakým směrem to půjde a jestli to půjde nějak urychlit. Vývoj těchto otázek. Bohužel, tu máme malinký problém Meček související s který, který, eh, který, kterým jsou eh, evropské volby, čím se trošku zkracuje ten mandát, který máme k dispozici, ale že bude záležet na rozhodnutí rady, proto se tomu budeme snažit přizpůsobit. Pokud jde o eh, vesmírný program, tak tam se sejdeme s paní komisařkou a budeme se bavit o řešeních. Pokud dá o vesmírný program, jak víte, existují možnosti integrace některých komponent tohoto programu do horizontu Evropa. Dále, co se týče definice excelence, jestli jsem to dobře pochopil. Ano, pochopitelně, že existují takové systémy, jsou ty klasické systémy. Je těžké nějak hierarchizovat osoby, instituce, univerzity, které se, jsou zapojeny do výzkumu. A z tohoto hlediska jistě, že existují určité kritiky, pokud jde o ty principy, myž se to měří, ale um, po, podle mě se ta excelence dá nějak definovat. Asi by uh, neškodilo Kdyby se to dělalo na základě takzvaného blind evaluation, to znamená, že eh, ti, kdo to hodnotí, jak si neznají tu identitu těch hodnocených. Pokud tedy jsou nějaké pochybnosti ohledně toho, jak, jsou, jak je to přidělováno. Děkuji. Thank you. Thank you. Děkuji vám, pane ministře. Děkuji za všechny komentáře. Teď dále že další věc a to je obraný průmysl a pan ministr Badalau. Máte slovo, prosím. Yeah. Uh, answering the questions and giving the tak tedy odpověď na otázky a závěrečné komentáře, prosím pan ministr Nikolaj Badalau. Takže panu poslanci Dan Nikovi bych řekl toto. Byl jste velmi optimistický, pokud říkáte tři a půl měsíce pro předsednictví. My si myslíme, že musíme spěchat ještě víc. Ono to bude ještě kratší. Ta reál, to reálné období, v kterém můžeme něco řešit. Ale Ale pokud jde o umělou inteligenci, tak tady jsou velké obavy eh, v rámci rady. Ten projekt byl vypracován samozřejmě na základě eh, spolupráce s eh, Evropské komise. Zmiňují se tam předchozí kroky o, provedené za rakouského předsednictví. A tady byl, byl velký pokrok za rakouského předsednictví této oblasti. A za, ze závěru vyplývá, že Evropská unie by měla být mezi státy, které umožňují vytvoření umělé inteligence na globální úrovni. velký význam synergii mezi umělou inteligencí a programem eh, vesmírným ve prospěch občanů Evropské unie a průmyslového sektoru. Umělá inteligence má zásadní dopady na také trh práce, kde se hovoří také o významu eh, profesního školení. také tu zmíněná perspektiva uplatnění těch etických příruček, etických pokynů, kodexů, vypracovaných eh, eh, tou pracovní skupinou pro umělou inteligenci na vysoké úrovni. A všechny tyhle závěry chceme schválit na zkusce rady 18. února 2019. Děkuji a ještě další odpověď? Pentru domnul prof. A to byl pan profesor Krasnodebský. Omlouvám se. Takže materiál byl daleko rozsálejší, ale tady z mé pravice dostávám signály, že mám zkracovat pořád, no tak to zkracuji. Ale ten fond na obranu Evropy, to je opravdu důležitá věc. Extrémně důležitá věc. Já bych eh, eh, chtěl odpovědět. Jak víte, tak jsme eh, dosáhli eh, společného postoje z rakouského předsednictví, už jsme měli v lednu první trielo, 16. A eh, jsme rádi, že parlament se na to dívá tak, že bychom mohli to celé do, dotáhnout do konce února. Za to děkujeme i po, va, podpoře vaší, vašeho parlamentu. Děkujeme za vaše angažma, protože je to opravdu důležité téma ta rychlost, z níž jste to zanalizovali, je skutečně známka eh, obětavosti všech aktérů. A máme za to, že je naším úkolem identifikovat kompromisní řešení, které by vyšlo stříc všem našim potenciálním obavám, abychom měli ten obraný fond, který bude pracovat v zájmu Evropské unie. A chci využít této příležitosti k tomu, abych ještě potrhl, že musíme i nadále vycházet z našeho, naší nedávné dohody a Evropského programu pro průmyslový rozvoj v oblasti obrany. Ještě panu Marineskovi. Vy jste položil dost těžkou e, otázku týkající se e, to, jak e, bude územní aspekty ovlivňovat ty, ty, ten um, tu obraný fond, obranou strategii Evropské unie. Tady se jedná mezi členskými státy Evropské unie. A my chceme, aby tento fond měl, pokrýval vlastně všechny členské státy. Ale samozřejmě členské státy mohou mezi sebou jednat z hlediska kapacit a z hlediska toho, jak budou rozmístěny geograficky. A, z, a to na, na základě nebezpečí, které hrozí. Je to mnohem komplikovanější. Víte, že je to citlivé i z politického hlediska. To ta geografická úrove, eh, geografické postavení, a to z hledis, zejména pro některé země. Já jsem přesvědčen, že budou existovat určitá partnerství, budou vznikat partnerství, která musíme rozvinout. Pokud jde o tyto obrané fondy. A ještě pan Marinesku, pokud jde o průmysl, strategie, eh, průmyslová strategie, pokud tedy určitě víte, že v minulém roce nebo dvou politika komise byla o tom, aby průmysl byl součástí v každé v každé zóny. Je, je tu, chceme ale jak si průřezově, ale teď chceme, aby aby průmysl byl skutečně samostatný sektor, aby to nebylo rozděleno mezi různé jiné sektory. Je to nesmírně důležitý projekt, který musí zahrnout všechny členské státy, počínaje eh, generací energie a eh, při, vysokou přidanou hodnotou. Pokud jsem vám nezodpověděl dostatečně dobře, tak se zeptejte ještě doplň, doplňkově. Děkuji. Okay, uh, thank you. Dobrá, děkuji vám. Děkuji vám velmi. Tedy oba páni ministři, děkuji vám velmi, že jste přišli na zahájení rumunského předsednictví. Děkuji vám za vaše komentáře a odpovědi. A dovolte, abych řekl, oficiální slavnostní zahájení rumunského předsednictví dnes v Evropském parlamentu, tato budova Jan, třetí patro, 6.30, půl sedmé. Tedy za hodinu a 40 minut. Jedna hodina 40 minut ještě. Třetí patro, tedy teď o patro výš. My jsme teď ve druhém patře. oficiální zahájení, slavnostní zahájení rumunského předsednictví. Děkuji vám a budeme spolupracovat během příštích měsíců. Máte pravdu, měli bychom být nachystáni v únoru už se vším. Dokonce by to měla být první dekáda února, pokud možno. Máme před sebou tedy v podstatě řádově týdny. Je to velice málo, ale vy to dáte, jste na to připraveni. Tedy děkujeme velmi, milí přátelé, potřesu vám rukou. Uh, dear friends, let us go to the next point in our agenda. Rep, rep... Teď půjdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. A sice Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Kolega Siliktiotis opakované používání informací veřejného sektoru. Máte pro nás určitě skvělé, úžasné, báječné zprávy. Pan um, Silikiotis, děkuji, pane předsedo. Vezmu to opravdu stručně. Za prvé bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům a jejich asistentům. Děkuji i sekretariátu výboru ITRE za jejich podporu. Pracovali jsme kolektivně jako tým a to tedy znamená, že jsme dosáhli hlavních cílů, hlavních cílů parlamentu. Skončili jsme nakonec tedy s textem, který obsahoval pojistky pro občany, firmy, malé a střední podniky i startupy, tak aby měli přístup k důležitým informacím, které má v rukou veřejná sféra. Musíme posílit ochranu osobních údajů a musíme uvést eh, nařízení BSI do souladu s nařízením o ochraně osobních údajů. Také se snažíme vytvořit rovné podmínky pro všechny, kdo spadají do působnosti těchto dokumentů, protože Rada a komise také vzali na vědomí naše argumenty, že potřebujeme zásadní posouzení dopadů Akceptovali jsme vymazání článku 1, ale vyzvali jsme zároveň členské státy, aby rozšířili platnost i na soukromé firmy, tak aby byly rovné podmínky a změnice tomu odpovídá. Přístup by měl být zadarmo a pak také máme ten seznam oné databáze údajů s vysokou hodnotou, high value data. Máme tady některá důležitá kritéria na základě socioekonomických parametrů a to jsou věci, které mají co dočinění s každodenním životem občanů. Je to statistika, která se týká určitých firm a je potřeba mít to všechno transparentní velmi. Teď jako parlament jsme na řadě, abychom se vyslovili, jak se ty kategorie budou vybírat v těch budoucích aktech přenesené pravomoci, které budou potřeba k tomu, aby ten seznam se mohl rozšiřovat. Ten seznam se bude rozšiřovat pouze prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, to znamená, bude potřeba konzultací se všemi zúčastněnými stranami. Samozřejmě v žádném případě takový seznam nemůže být omezován a nemohou být kategorie odstraňovány. Samozřejmě jsme akceptovali na své straně onen prováděcí akt, jak to bude s těmi databázemi dat vysoké hodnoty, že soukromý sektor bude mít jistou povinnost podávat žádost. Takže já bych rád řekl, že je velice nutné aktualizovat to směrnici a jsem velice potěšen, že jsme byli při trialogu velice podporováni. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Mělo by se doplnit, že jsme ta jednání završili včera odpoledne v pět hodin odpoledne. Možná to všichni nevíte, ale neoklisy velice děkuji za to, že jste prezentoval všechny ty skvělé, skvělé výsledky. Takže děkuji. Další bod pořadu jednání, pan Mika, Horizon Evropa. Kde jsme? Nejsme. to téma, to je to téma, které jsme právě probrali s panem ministrem. Nemáme problém s předsednictvím, pouze s některými členskými státy a s některými službami rady. Protože oni prostě rozhodli, že budou nadále spochybňovat právní základ pro rozhodnutí, To znamená, že chtějí, abychom byli pouze konzultováni, nejsme součástí rozhodování, což je nepřijatelné pro parlament. Dnešní poselství, už se obracím na um, ehm, rumunského ministra právě vyplynulo z těchto naprosto ne- neopodstatněných překážek, které jsou nám stavěny do cesty. Není žádný důvod, proč by se spožďovala ta rozhodnutí. a na to, že eh, vůbec neukazuje eh, eh, rada žádnou ochotu. Byla to běžná žádost, která se řídila stejným postupem jako Horizon 2020. Já vám da, sdělím samozřejmě více. Budeme mít druhý trialog příští úterý večer, začneme v 9. A máme eh, to dokončit do 6 do rána. To je hezké. A nás se čekají 4 trialogy, možná 5. Naším cílem je, abychom dospěli k dohodě s radou. Čili komise je na naší straně. včetně této záležitosti. A pokud budou přesvědčeni, že, budou, že bude lepší, když počkají na nový parlament, tak myslím, že se budou mílit. To budou muset možná začít od nuly. Ale můžou si dělat samozřejmě, co chtějí. Já nevěřím tomu, že dobrá myšlenka prodlužovat to o více než rok, protože další předsednictví nebude moci dělat nic, protože nebude žádná komise. Žádní účastníci dalších jednání. Nový komisař, nová komise. Možná oni jak víte, to změní. Budou i změny v personálu. Na základě těch zkušeností z roku 2014 jen prostě není rozumné věřit, že budou schopni se pustit do práce dřív než někdy v listopadu. A to pouze, když to to je snad nejlepší možný scénář. Takže je to technická složka, žádné, žádná samostatná stanoviska ze strany parlamentu, jednomyslnost ohledně řešení, na kterých se všichni shodují. Takže bohužel toto je stávající situace. Co, co radíte? Počkat jaká bude situace na úterním trialogu, jestli budou nějaké změny toho, jak, v tom, jak se rada chová. Já vás informuji, pokud je, bude nutno přijmout další kroky. Pak jestli samozřejmě se, se našte, já vám okamžitě pak zašlu informaci, až budeme vědět, jestli je nějaký prostor pro konstruktivní dialog s radou. Děkuji. A kolik Massimiliano Teď eh, pan kolega Massimiliano Saline máte vy nějaké lepší zprávy? Má jednání jsou dobrá jednání, jsem s nimi velice spokojen. A chci říct, že co se týká vesmíru, tak je to na eh, dobré cestě. Máme radu, parlament a komisi, tak říkajíc, v jednom koutě. Máme drobný právní problém týkající se vztahu nebo úkolu nové agentury a, nové, a Evropské komise, ale jsem tady optimista. Myslím, že dosáhneme dobrou dohodu, hlavně po prvním trialogu jsem opravdu optimistický. Máme před sebou spoustu technických setkání před druhým trialogem. Druhý trialog pravděpodobně bude 28. února. Máme silný mandát od Evropského parlamentu, ale čekáme teď i na dobrý mandát rady, ale zatím nevím o tom, jak moc ještě budeme muset čekat. Naše cíle jsou naprosto jasné. Přístup do vesmíru, zpráva a tak dále. Tedy budeme pokračovat na technických schůzkách a musím říct, že jsem ve skrze optimistický, všechno je v pořádku z mého pohledu. Nevím, jestli i z vašeho, ale myslím, že dovoleb to určitě uzavřeme v prvním čtení. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Chtěl bych říct, jaký je plný název toho programu. Zavedení kosmického programu Unie a zřízení agentury Evropské unie pro kosmický program. Děkuji, pane kolego, za vaše poznámky. Máte k tomu nějaké otázky? Žádné otázky nejsou. Tedy další bod pořadu jednání zřízení Evropského obraného fondu. Prosím tedy pana Zdislava Krasnodebského. Prosím, máte slovo, pane profesore. Děkuji. Ano, už jsme měli první trialog 16. ledna Trvalo to relativně krátce, tři hodiny. Rumunský minister pro hospodářství, u toho byla paní komisařka Vinkovská také. A začali jsme trochu jednoduššími články, přestože naším cílem bylo probrat všechny články. Když se tak podíváme na výsledky, tak eh, vidím, že jsme vlastně udělali dost hodně kompromisů. Přemýšleli jsme o cílech obraného fondu. Rada, Ruská rada v mnoha ohledech akceptovala požadavky Evropského parlamentu. Jsou tu rozdílné názory, co se týče určitých věcí. Rada si přeje více regionálních priorit. Parlament si přeje strategickou autonomii Unie tu chce zdůraznit, ale na tom se dá pracovat ještě dále. Další téma rozpočet. Tady jsme si byli zajedno v tom, že nebudeme moci rozhodnout o rozpočtu v této fázi, že Evropský parlament eh, si nepřeje eh, žádný přenos prostředků finanční mezi fondy protože tento fond má zvláštní povahu tedy mm, e, výdaje do mm, e, e, civilní oblasti by neměly být zaměňovány s vojenskými výdaji. A pak je to ještě něco, co by si přál Evropský parlament. Jasně definovaný rozpočet k takzvaným technologiím cutting edge. A ta jednání ještě trvají. Další téma provádění, různé formy financování. Parlament eh, obhajoval eh, myšlenku toho, že fond by mohl být ehm, zpravován přímo z Evropské komise. Evropská rada by si přála nepřímé řešení, nepřímou zprávu. Podle zásady, že v mnohých případech by Evropská komise že bych v některých případech Evropská komise toto umožnila. Pak to byla otázka nepřímých nákladů. A všichni souhlasili s tím, že zde musí být nalezeno flexibilní řešení, zvláště pro malé a střední podniky. A není tu dohoda o tom, jak by nepřímé náklady měly vypadat. Rada si přeje 50%, parlament zase chce si ponechat dvě možnosti zúčtování. Limit má být nastaven výše, nebo aby to neměl být žádný limit. A pak to byla otázka volby projektu. Jsou tu určité rozdíly, co se týče dodatečných kritérií. Rada učinila návrh o dodatečných kritériích. Jde o úroveň spolupráce mezi členskými státy. Měli jsme tu problém v tom, co by to mělo znamenat. Teď čekáme na návrh rady. Teď se intenzivně vyjednává. Ehm, na technické úrovni 5. února se bude konat další setkání v rámci trialogu. A pak eh, je tu ještě něco, o čem bych se rád zmínil. Největší problém byl v parlamentu samotném. Mnozí kolegové mají určité pochyby, které vyjádřili, a ono nejde jenom o tento trialog, o tuto souvislost. Jak můžeme vyjednávat, když eh, některé věci eh, nejsme schopni rozhodnout obecně? Eh, například víceletý finanční rámec ještě není jasný a jde také o třetí státy ve článku 5. Někteří kolegové mají problémy s rozhodnutím, které jsme už udělali. Ale ještě v tomto legislativním období bychom chtěli naši práci ukončit. Takže teď by nemělo smysl eh, toto spochybňovat. Eh, nemůžeme teď říct nic, nic konkrétního o rozpočtu, ale můžeme zprávu uzavřít a naše práce by se mohly dostat ehm, k závěru. Toto je něco, co nám trochu vadí, protože vedeme jednání za, zákulisní, dá se říci, jde o taková interní vyjednávání, ale myslím si, že tento problém se dá vyřešit. Můžeme o tom interně hovořit. V ostatních případech, co se týče CEF, tam jsme zajedno v tom, jak by vyřešení mělo vypadat. Už od samého začátku bylo jasné, že Hmm, to bude nezbytné, že to má smysl, že je to taky možná věc. Takže tak vypadají doporučení právních služeb. Bylo potvrzeno, že tuto složku můžeme uzavřít, když budeme zábrat úvahu časový rámec. Děkuji. Děkuji vám za eh, tyto poznámky. A prohlášení jsou důležitá pro náš výbor. Co se týče eh, ukončení jednání, a myslím, že eh, předtím můžeme mít hlasování tady v parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. A teď eh, tady máme zřízení nástroje pro provedení Evropy. Paní Virkunen, naší zpravodajka, má slovo. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Vlastně jsme začali s dialogem včera, takže to bylo poprvé, kdy jsme se setkali a jak víte, toto je společná zpráva s výborem pro dopravu a průmyslovým výborem a neočekávám, že by tu měly být nějaké velké problémy, protože si myslím, že Rada a parlament e, jsou, mají blízké pozice. Včera jsme se hodně koncentrovali na otázky dopravy, mm, některé horizontální otázky a v příštím týdnu na technickém setkání půjdeme spíše do otázek energie a digitální záležitostí, ale myslím si, že v té digitální části tady neočekávám, že by vyvstaly nějaké velké potíže v energii. Tady máme onen nový prvek, jak víte, přeshraniční obnovitelné eh, projekty energetické a jak si vzpomenete, ta komise navrhovala 10%, eh, mm, eh, mm, tento, 10% by mělo být být dáno do obnovitelných projektů, ale e, náš výbor to zvýšila na 15%. Na plenárce dokonce 20 e, které mají do přezraničních obnovitelných e, projektů týkající se a projekt dokonce vyšší. Tam je to tedy 15 myslím si, že o musíme diskutovat. Například, a možná, že ještě to budou některé další části v, této, v tomto bloku energie. Ale teď počítáme s tím, že bychom měli mít eh, dva další trialogy a počítáme s tím, že brzy budeme mít společné setkání výboru eh, doprava a eh, průmysl v březnu a doufáme, že budeme mít výsledek pro trialog a pak se pokusíme jít na plenárku v Dubnu. Ale měli jsme zatím jeden trialog plánujeme ještě daleko více technických setkání, takže by to mělo být celé možné na technické úrovni určitě dosáhnout nějakých kompromisů. Uh, uh, thank you. Děkuji. Eh, to bylo vše. Dobře. Tak první setkání včera, první trialog, byl, eh, se hlavně věnoval dopravnímu sektoru a další budou spíše věnována eh, výboru ITRE. A mimochodem pan Manesku je zodpovědný za eh, výbor pro dopravu, jak jsem pochopil. Pokud vím, je plnohodnotným členem výboru ITRE, což je velice dobrá situace pro nás. A, dobře. Děkuji vám eh, za vaše prezentace a doufám, že všechno bude fungovat hladce a rychle tak abychom mohli ukončit ještě v tomto legislativním období. Takže přátelé, tím jsme eh, dobrali bod 17. Bod 18 je výměna názorů s Julianem Kingem, evropským komisařem pro bezpečnostní unii, bezpečnostní rozpoč- výzkum v příštím víceletém rámci. Děkujeme, že jste nám po bloku, pane komisaři je opravdu důležité, abychom se bavili o tomto bezpečnostním rozpočtu pro příletý víceletý eh, finanční rámec. Je to důležité pro nás, pa, náš parlament, pro celou Evropskou unii, pro všechny občany. Chtěli bychom vědět více o výsledcích a aktuálním stavu eh, tohoto programu bezpečnostního výzkumu ARZ ESRP, což je financováno ze sedmého rámcového programu Horizontu 2020. Horizont 2020, jak víte, je, to je osmý rámcový program a vaše návštěva přichází opravdu v pravý čas ve světle eh, Horizontu Evropa a obecně řečeno, naše obrana je možná trochu něco jiného. Nebo ne úplně jiného. Když jsme se bavili o obraný fond pro náš průmysl, nebo ten náš bezpečnostní eh, rozpočet, rozpočet na eh, výzku, bezpečnostní výzkum. Eh, takže já vám dám slovo, abyste nám to vysvětlil. Děkuji, pane předsedo, poslanci a poslankyně. Děkuji za pozvání a za možnost jednat, eh, diskutovat s tímto výborem. Vím, že hovořím eh, s poslanci, kteří mají nesmírně bohatou, hlubokou, hluboké znalosti v této oblasti a já se určitě od vás mohu hodně naučit. Takže já vítám tu možnost bavit se o konkrétním tématu, které se těší eh, našemu zájmu. A doufám, doufám, že zjistíme, že do značné míry souhlasíme, že se shodujeme. A e, s touto nadějí mi dovolte začít e, udělat takový krok vpřed, dva kroky vpřed a jeden krok zpátky. Víte, že tu stojíme před komplexními měnícími se hrozbami. Já jsem se tím, já se tím zabývám už dva půl roku a ve všech aspektech bezpečnostní unie, ať už je to proti té, boj proti terorismu, radikalizaci, nebo klasická kyberbezpečnost, kyberorožení našich systémů, platform, infrastruktury, nebo jestli jsou to novější hrozby, zneužití naší vlastní infrastruktury, aby e, za účelem poškození našich institucí, demokratických procesů a pak organizovaný zločin. Ve všech těchto oblastech se ta podoba té hrozbě vyvíjela. A my se musíme měnit s ní, pokud jde o naše reakce. A bezpečnostní výzkum je nedílnou součástí tohoto procesu, takže je zásadní, abychom to dobře zorganizovali, abychom eh, skutečně eh, mysleli s předstihem. Já chci poděkovat tomuto výboru eh, za jeho angažovanost, účast, protože mám za to, že jde, váš zájem jde stejným směrem. Čili jak eh, eh, vzhledem k té měnící se hrozbě budeme vytvářet ten náš bezpečnostní rámec. Musíme držet krok se všemi těmito změnami. Potřebujeme bezpečnostní výzkum, který je zacílený, který eh, vychází vstříc potřebám lidí z praxe i politiků. A to je obzvlášť důležité proto, jaký je význam těch prostředků na výzkum. 2, 2 miliardy za to období, o kterém se hovořil, rámcový program 7.8, to je zhruba 50% veškerých veřejných financí na bezpečnostní výzkum napříč Evropskou unii, což je daleko věč, více než v jiných oblastech výzkumu. například celý, pokud celý horizont, tak je to 10 až 15 oproti 50 Takže v praxi mnoho členských států závisí v podstatě úplně na evropském financování bezpečnostního výzkumu. Takže tady máme obzvláštní důležitost. To nastavit správně. Myslím, že to má určité výhody, výhody provádění výzkumu na celoevropské úrovni. Má to větší dopad, můžeme více řešit přes hraniční, nadnárodní charakter těch bezpečnostních hrozeb. A když se to udělá dobře, můžeme zajistit, že výsledky pak budou relevantní a dostupné. Celoevropský přístup nám může pomoci také vytvořit úspěšný eh, bezpečnostní průmysl, zachrání pracovní místa, přispět k evropské eh, autonomii. Z těchto všech důvodů evropské výdaje v této oblasti mají vysokou přidanou hodnotu. Jsou to eh, skenery, forenzní nástroje, nástroje na schromažďování elektronických důkazů a tak dále. To je důležité, aby tato práce nejen pokračovala do dalšího období, ale aby byla také posílena v rámci příštího horizontu Evropa. Zaměřujeme se na několik oblastí. Odolnost eh, společností vůči katastrofám, včetně hrozeb jaderných, chemických, bezpečnost a včetně řešení terorismu a kyberbezpečnost. Pokud jde o tu odolnost vůči katastrofám, tak musíme nadále zlepšovat naší kapacitu, být schopnost zpamatovávat se z různých katastrof, až po takové věci, jako jsou například eh, chemické útoky. Mysleli jsme si, že to je věc minulosti, ale bohužel není jak víme z těch strašných událostí, k nímž došlo v Salisbury ve Spojeném království. Musíme pokračovat v práci na zlepšení ochrany a bezpečnosti veřejných prostor, včetně kritické infrastruktury. Je tu skutečná poptávka ze strany orgánů členských států, včetně místních a městských orgánů, abychom s nimi spolupracovali při přípravě její eh, odolnosti těchto prostor. Potřebujeme inovativní řešení, abychom eh, byli schopni zahrnout kyberbezpečnostní hrozby. Opravdu tady byla zásadní změna, pokud jde o vědomí ohledně těch, těchto hrozeb. A je tu velká poptávka členských států spolupracovat s námi. To bude zahrnovat i nové technologie a zlepšit naše chápání těch lidských eh, faktorů proč se mladý člověk třeba radikalizuje. Jsme schopni lépe chápat to, jak se lidé chovají po útoku, abychom byli schopni na to reagovat a abychom byli schopni eh, pečovat o oběti. Potřebujeme i eh, podněty občanů, aby inovativní technologie se vyvíjely způsobem, který odpovídá jejich očekávání. A abychom je byli schopni ujistit, že se tak bude dít při dodržování základních práv, dodržování soukromí a v etickém rámci. Protože úspěšná politika musí respektovat naše základní hodnoty. Jinak přijdeme o veřejnou podporu. Ale můžeme i nadále zlepšovat dopad bezpečnostního výzkumu tím, že ho zapracujeme do eh, širší eh, kapacity procesové. Východiskem těchto procesů je, aby politici a lidé z praxe, zásahoví pracovníci a tak dále byli schopni definovat ty kapacity a schopnosti, které potřebují. Zastávající horizontu 2020 mají být tito lidé z praxe zahrnováni jako účastníci, což bylo úspěšné. A myslím, že v tom bychom měli pokračovat i nadále. Jsem také přesvědčen, že evropské agentury, některé úspěšné agentury v této oblasti, Europol, ehm, ehm, ta pohraniční stráž, a ehm, pobří, pobřežní hlídka, to všechno by mělo samozřejmě eh, rovněž generovat vstupy do tohoto výzkumu. A když se podíváme na stávající eh, statut eh, mezinstitučních diskuzí, tak váš výbor doporučuje, abychom, doporučuje, abychom rozdělili ten klaster inkluzivní společnosti do dvou samostatných klastrů. V rámci nové bezpečné společnosti chcete dát větší podrobnosti, včetně oddělených e, oblastí zásahů, třeba řízení ostrahy hranic, piráctví a e, padělání výrobků, podpora bezpečnostní politiky, politik prostřednictvím předcházení konfliktu. Za kolegy z komise chci říct, že co se náš týče, podporujeme samostatný klaster bezpečnostním společnostem a těšíme se na tyto návrhy, pokud jde o různé další aktivity. Dále tento výbor navrhl, že tento klaster bezpečnostním společnostem by měl být eh, alokován až 2% rozpočtu horizontu Evropa. Budeme muset počkat, jak to dopadne s, mezi, dopadne s meziinstitučními diskuzemi k víceletému rámci, ale domnívám se, že návrh komise a, uh, jsou skvělým základem pro to, abychom měli vhodné financování do budoucna. A protože jste to zmínili, protože to ten velkého zájmu pro svý výbor, se chci dotknout otázky eh, výzkumu na obranu. Eh, takže samozřejmě, že Horizont poskytuje dobrý právní základ pro tento výzkum. Bude zároveň součástí samostatného Evropského výzkumného fondu, eh, fondu výzkumu na obranu, což dostane kolem 4 miliard eur z Evropského obraného fondu. Čili jsou tu určité synergie, musíme zajistit, aby fungovaly mezi EDF eh, e a horizontem Evropa. Tak, aby i civilní, i eh, vojenský výzkum se nezdvojovaly, ale naopak se podporovaly. Ale já chápu vaši pozici, že potřebujeme jasně rozlišit mezi těmito dvěma programy. A závěrem mi dovolte říci, že jsem vám vděčný, zvlášť tomuto, parla, eh, tomuto výboru, za to, co děláte, za váš setrvalý zájem o bezpečnostní výzkum. Jsem přesvědčen, že nám opravdu pomáhá chránit naše občany, aby byli, žili ve větším bezpečí. Děkuji vám, velmi vám děkuji, pane komisaři, za vaše velice jasná a otevřená vyjádření. Myslím, že pro nás je velice důležité, abychom věděli co nejvíc o strategii bezpečnosti a o budoucím výzkumu v oblasti obrany. Tak poprosil bych vyjádření za stranu lidovou EPP. Pane kolego, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji vám za to, co jste řekl, ale i to, co děláte, nám v poslední době ukazuje, jaká je a bude situace, až Spojené království odejde. Teď víc k věci. Jsme rádi, že tady je ta souhra mezi radou a komisí. Parlament už po třetí přichází se specifickým výzkumným programem. Myslím si, že je uh, to dobré, když se to separuje od těch dalších částí. Rád bych řekl něco, mohu-li to říct, něco o tom, co bych já dodal k tomu, co vy jste řekl. Máme tady také oblast týkající se ochrany hranic. To je ve světle dalších zájmových bodů. Vy jste pak také hovořil o padělání produktů a piráctví. To má evidentní důvody. Za prvé to znamená velkou ztrátu pro evropskou ekonomiku. Za druhé je to nedostatečně chápaná hrozba. Odborníci odhadují, že zhruba 4 evropských eh, léků prodávaných evropským občanům nejsou ta původní ta původní léky jsou prapodivného původu, jsou obskurně sfalšované. Další věc, když se podíváme boj s pirátstvím a paděláním, to se využívá stále více pro financování teroristických aktivit jako relativně bezpečné zločiny. Proto je důležité, abychom se na to soustředili. Uh, o čem vy jste nehovořil, ale pro parlament to má význam, to je podpora koordinace a synergií. Obnovili jsme svůj návrh. Bylo by asi rozumné, aby se spolupracovalo víc mezi evropskými institucemi. Ať už jsou to instituce komise nebo dokonce evropské instituce typu Europolu, protože si myslíme, že když máme výzkumný program v rozsahu pár set milionů a potom fakt, že budeme fungovat, budeme financovat částkou 5 až 10 milionů eur to centrum u Europolu, tak to samozřejmě je rozumné, aby se to nejenom integrovalo, je velice rozumné, alokovat eh, jistou částku peněz právě této instituci. Ať už eh, tomu pomůže kterékoliv generální ředitelství, tak eh, v praktickém smyslu by opravdu bylo rozumné, abychom nabídli také rozpočty evropským institucím, jako je Europol. To zatím chybí, protože se k tomu nevyslovili ani ministři vnitra, ani ministři pro vědu a výzkum, protože jako by měli pocit, že pouští z ruky své priority výzkumu, ale Europol opravdu postrádá eh, tu schopnost průzkumu trhu a co je třeba určeno pro veřejné eh, orgány, tak to je věc, která by stála za zvážení a Poslední, co bych chtěl říct, je rozpočet. To jsou ta procenta. Dvě procenta znamená, že když naroste ten rozpočet zásadním způsobem, způsobem začali jsme před 15 lety 15 milionů eur a teď jsou to 2% rozpočtu, to znamená, jak poroste rozpočet, tak to poroste, sice mírně, ale viditelně. A jsem rád, že co jsme o tom hovořili, komise a rada sdílejí postoj, že bychom se měli velice soustředit na tyto programy výzkumu v oblasti bezpečnosti. Děkuji. Teď poprosím pana profesora Krasno, Krasnodebského. Prosím. K tomu tématu, které jste eh, zmínil na sám konec, tak to je pro parlament velice důležité rozličovat mezi výzkumem na obrané účely a tím obraným fondem a horizontem Evropa. Tady bych se zeptal, myslíte si, že v praxi je možné takové oddělování uskutečňovat? Je uh, jasné, když zvážíme klasické produkty obraného průmyslu, ale ještě co se týká kybernetické bezpečnosti, jak to rozlišovat, protože já si myslím, že mnohé výzkumy se budou dělat v rámci horizontu Evropa pro cíle obrany. Tedy myslíte si, že v praxi v budoucnosti to bude schůdné nějakým způsobem to rozlišovat a oddělovat? Zase podaří to případné rozlišení, rozdělení také udržet. Je důležité, abychom měli jasné rozdělení mezi třeba sociálním fondem, fondem soudržnosti, tak aby se nepoužívaly ty peníze pro ty, tak říkajíc, klasické evropské cíle, aby to nebylo využito pro podporu obraného průmyslu, ale tady v tom horizontu Evropa, já si myslím hlavně ta nová pole působnosti, kybernetická bezpečnost a také jste zmínil hrozby ovlivňování demokratických procesů v Evropě, v jednotlivých zemích. Možná by to rozlišení bylo asi opravdu složité. Je to možná hypotetické ode mě, ale zajímalo by mě, co si o tom vy osobně myslíte. Děkuji. Děkuji, Paul Rubik. Děkuji. Myslím, že je tohle velice důležitá věc hrozby, které se objevují, jsou stále větší a zvětšují se velmi rychle. Jak víte, v Evropském parlamentu jsme měli takzvaný výbor STOE, Scientific Technology Option Assessment Panel, to byla zkratka, a pak jsme měli jisté studie týkající se hromadného násilí a tak dále. Využívali jsme algoritmy, fake news, dezinformace, mapování dezinformací je dost důležité, protože takovéto aktivity se šíří virálním způsobem velice rychle a fake news jsou nebezpečné a mohou nás dostat do závažných problémů. Klíčová otázka tedy je, pokud to Horizont Evropa bude fungovat, tak tyto bezpečnostní aktivity by se také měly ubírat směrem k vlastnictví údajů. Je důležité, když používáme své nejrůznější stroje, tak ono nám to vlastně úplně nepatří. Když to otevřete, tam je 60 stránek obecných eh, podmínek, když přijdete s nějakou aplikací do kontaktu, tak najednou musíte schválit použití kamery, mikrofonu a tak dále. To znamená, že na vašem telefonu se děje spoustu věcí a vy o tom ani nevíte. Ve Spojených státech je teď celé nové oddělení na univerzitě, na MIT, aby, aby, se, aby někdo pochopil, kdo downloaduje moje data, vaše data, aby se zjistilo, co kdo stahuje, co kdo propojuje, co kdo pak prodává. Když byste postrádali nějaká čísla nebo e-mailové adresy, tak možná třeba to mm, někdo se vám v tom pohrabal. Myslím, že lidé mají opravdu velký zájem o ochranu svých údajů chci vědět, jaká, jaké algoritmy se používají na moje data a zda je šance, kdy budeme mapovat algoritmy. On algoritmus je nejenom k dispozici pro nějakou úzkou elitu někde mimo Unii, zde by bylo možné mít to uvnitř Evropy, nějaké široké schéma, kde bychom mohli lidem říct, co se děje na našich telefonech. Je zásadní, aby to bylo co nejrychlejší. Potřebujeme důvěru a transparentnost v této oblasti. Thank you very much. Děkuji, kolegové. Prosím. Děkuji za příležitost. Chtěl bych jenom dodat jednu otázku. Myslím si, že by bylo užitečné, kdybychom mohli trochu Eh, se ozvědět o vašem perspektivě eh, týkající se tohoto programu. V prvním programu to bylo 1,3 miliard, eh, v nedávném programu 1,7 miliard a když by to byl mm, návrh komise a navýšení, s tím počítal parlament, tak to bylo zhruba 2, 2 miliardy eur do tohoto programu. Nechci tady ještě přilévat um, um, do ohně, ale um, Europol by mohl být největší policejní organizací na světě s omezeným mandátem, ale otázka zní po dvou programech, jak co vyplyne z těchto programů, jak to přiblížit realitě. Ono, je to vždycky velice obtížné Eh, se dostat na úroveň bezpečnosti. Eh, jak vidíte toto vy, za předpokladu, že, jak jsem řekl, Europol bude mít zhruba 5-6 milionů na eh, kybernetickou bezpečnost, na toto centrum a program byl zhruba 180 milion eur na kybernetickou bezpečnost eh, v oblasti výzkumu. Takže jak to dostat mm, dolů? Jaká je vaše zkušenost s těmito programy a jaká je vaše vize? Thank you very much, Ano, děkuji, pane kolego. Dovolte mi, abych ještě dodal jednu věc, možná otázku. Evropský bezpečnostní výzkum a jeho program už stovky nebo mě, už dotoval stovky nebo mm, stovky program eh, během sedmi programovacích období. A vzpomínám si na začátek. Nejpopulárnější a nejvíce podporovaný program byl takzvaný technologie dvojího využití, tedy bezpečnost a například pomoc postiženým lidem. A Říkali jsme tomu dvojí využití. Možná budeme chtít rozlišovat mezi obranou a bezpečností. Možná bychom více měli přemýšlet o technologiích dvojího využití tentokrát. Dvojí využití v bezpečnosti a obraně. Protože by to byl nový, eh, nová možnost dvojího využití. Ne z občanského eh, civilního hlediska, ale z hlediska hm, obrany a bezpečnosti. Takže technologie dvojího využití. To by bylo něco jako dobré řešení. Protože není nutné to rozpracovávat pro obě oblasti, pro ob- bezpečnost a obranu. Je lepší, když to máme jednu technologii, kterou hm, prosadíme obrana a bezpečnost. Dvojí využití. Nová forma takového dvojího využití, alespoň tak já to vidím. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Takže jsou tu věci, které jsou jasné a které se musí vyjasnit, tak jak budeme pokračovat v diskuzích. E, Mám jasno za komisi, že e, vaše, váš nápad no, oddělit to, udělat takové rozlišení, klastry, to je dobrý nápad. A doufám, že se budeme soustředovat na, na to, že najdeme správný typ projektu. Proces e, spolupráce s vámi a ostatními aktéry to by znamenalo takový průlom v těchto projektech, jak víte, protože jste tím prošli několikrát potřebujeme eh, více času. Eh, tedy jakékoliv názory, které tady byly dnes vyjádřeny, jsou i mé osobní názory. A protože tento proces musí jít svou cestou, pokračovat. A myslím si skutečně, že oblasti, které jsem zmiňoval, protože si myslím, že jsou to validní oblasti a měli bychom v nich dále pokračovat. Samozřejmě to budou ještě další oblasti, ještě nad rámec tohoto, které by mohly být také validní a které vyplynou z našich diskuzí. Vy jste vyzvihli jednu a mm, podívali jste se na to ze dvou různých úhlů. Jedna konkrétní oblast, která je podpora agenturám. Zmínil jsem agentury konkrétně, protože si myslím, že jsou to nejen ty velké a dobře známé, jako Europol, pobřežní eh, hlídková agentura, ale jsou to i eh, další agentury, které jsme vytvořili v minulých letech v oblasti bezpečnosti a které vytváříme, eh, zvláště ve vztahu k kybernetickým záležitostem. Ty by měly hrát větší roli v tom, jak provádíme náš výzkum. Já osobně jsem otevřený diskusím o tom, jak to má fungovat, jestli to bude fungovat tím, že přiblížíme programům eh, a možná eh, a další v současných strukturách, anebo to bude fungovat, eh, jak bylo, myslím, navrženo v některých vašich otázkách, takže jim dáme finanční prostředky a jsem otevřený k diskuzím o tomto. Řekl bych, že myslím si, že je to tak, že by nebylo férové říkat, že začneme s financováním bezpečnostních agentur, protože nejprve povedeme diskusy, ale tyto diskuse mm, jsou často podpořeny parlamentem a často končí takovým závěrem, že máme dobré aranžmá financování pro naše agentury. A já si myslím, že toto je naprosto správné, protože je to velice důležitá práce. Ale eh, podívejme se na to jak je zaangažujeme ještě více, než tomu bylo v minulosti, do výzkumu a do dalšího vývoje. A vztah mezi obranou, bezpečností a e, civilní oblastí, to je něco, o čem si myslím, že Eh, to musíme více sledovat. Nejsem si úplně jist, jaký tady z toho vyplyne závěr, ale musíme to sledovat v kontextu eh, konkrétně kybernetických oblastí. A eh, tady se ta otázka stává vážnou, kterou se musíme položit. Takže máte Horizon Europe, máte EDF, máte digitální Evropu digitální Evropu a její fond. A když jde o eh, kybernetiku, tak jsou tady některá opatření eh, v Fondu pro regionální rozvoj a eh, je možné pak využít i Fondu pro vnitřní bezpečnost a také Fondu pro řízení hranic. Takže tady budeme muset najít nějaký způsob, jak vést diskuze o tom, jak na jedné straně budete zohledňovat nejrůznější účely a smysl těchto různých fondů a povahu jejich práce a na straně druhé, eh, jak eh, mít koordinovaný, integrovaný, hladce fungující přístup k výzkumu a eh, k rozvoji kybernetické oblasti tam, kde se třeba ty oblasti budou překrývat. A překrývat se to bude mezi civilní oblastí, vnitřní bezpečností a obranou tady eh, se to překrývá, tady to funguje různými způsoby. A na to nemám odpovědi. Eh, myslím si, že to je oblast, která ještě musí být rozpracována společně, jak budeme postupovat v naší práci. Mezi EDF eh, e a mezi Horizon Europe hm, tedy EDF podle mého názoru by měl se koncentrovat na výzkum v oblasti obrany. A jsou tady některé prvky v této oblasti, jsou ehm, tady další eh, prvky Horizon Europe by měl podle mého názoru sledovat eh, podporovat kybernetickou bezpečnost a technologii s ní spojenou, ale také eh, průmyslové možnosti v oblasti průmyslu. Pak se musíme podívat také na rizika, jak zmírnit rizika, která jsou spojena s budoucími digitálními technologiemi. A to by mohl být veliký, veliké téma. Není to jenom um, aspekt související se eh, současným propojeným světem, eh, ale jsou tady blockchain, blockchainy a podobně. Eh, a další věci, které se objeví na této cestě. Myslím si, že by to také mělo hrát roli v tím, že dostanou větší možnost eh, občané, eh, veřejné eh, úřady a také soukromý sektor, tak aby ochránil více svá data, aby mohli ehm, reagovat ehm, těmito daty a aby mohli propojit své aktivity. Myslím si, že to, to, to je práce, kterou bychom mohli odvádět v rámci Horizon Europe. Ale taky tady máme peníze, jak vidíte, čili objem peněz, které budou věnovány kybernetické bezpečnosti v digitální, v digital, programu Digital Europe. A to já velice podporuji. A tady jsme, jsme, jsme spojednoceni v naší podpoře tohoto programu. Myslím si, že je to není tak eh, moc mm, eh, jsou rozdíly o tom, jak to má fungovat, ale je to celá taková takový sled aktivit. A myslím si, že Horizon Europe by měl se hlavně soustředovat na eh, inovace v oblasti výzkumu a myslím, že na možnost dalších, rozvoje dalších schopností. A, toto by mělo být předmětem, na který bychom se měli soustředovat v rámci Digital Europe. A Digital Europe a dotace do tohoto programu, anebo v některých případech, když například konkrétně spolupracujete s místními nebo regionálními úřady, tak je to fond pro regionální rozvoj. A nebo pokud je to konkrétně Europol, pak to může být fond pro vnitřní bezpečnost a jsou-li to pobřežní eh, eh, hlídky, tak to může být eh, příslušný program. Ale musíme se podívat na nejrůznější zdroje financování kybernetické bezpečnosti a to tak, že se to spojí, že spojíme síly. Takže fondy mají své, svůj účel, svůj smysl na tomto poli, protože Eh, se tady kříží tyto eh, rozdíly, tedy máme to překrývání v oblasti bezpečnosti a obrany a protože eh, se to mění, vyvíjí v celém cyklu těchto programů a myslím, že bychom tady mohli mít takový kontinuální přístup a pokusit se s tím pracovat velmi, co nejcitlivěji, jak to bude možné. A to neznamená, že se vyhýbám vaší otázkám. Já si skutečně myslím, že to je jediný způsob, jak toho docílit, když budeme spolupracovat. Pak dosáhneme pokroku a budeme moci rozvíjet Eh, naše možnosti a kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti. To budou jistě velké nároky na nás. A, mm, také musíme zvážit měnící se povahu hrozeb, eh, které tady mm, před námi budou. Takže eh, asi to určitě jsem neuspokojivě celá odpověděl na poslední tři otázky, ale je to celá široká škála aspektů. Důležitá je neustálá podpora, kterou poskytujete je důležité, abychom dotovali tento výzkum, protože si jsem skutečně přesvědčen o tom, že eh, to bude důležitým příspěvkem, ať to bude eh, v oblasti cutting o čem jsme mluvili právě, a nebo eh, spíše to budou tradičnější oblasti, například jak lépe ochraňovat hranice nebo nevím, jestli je to tradiční či ne, ale určitě jsou to, je důležité si prakticky uvědomit, jak se k tomuto postavit uh, drony a podobně. A jak třeba Eh, dělat takový společenský eh, výzkum, který je naprosto nezbytný pro to, abychom se postavili eh, problémům radikalizace, extremisté, džihádu a podobně, tedy velice násilný, násilný extremismus z levice nebo pravice. Takže je tu celá široká, široká skála aktivit v rámci těchto programů, ale je naprosto základní, aby to byly otázky i bezpečnosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, Elvališ velice důležité probrat zejména všechny ty interní vztahy mezi různými fondy. Je, je důležité to vysvětlit. Vy chcete něco ještě říci? Naštěstí máme ještě pět minut. Já bych ji chtěl využít a obrátit vaši pozornost trošku do historie. Vy jste správně říkal. To, to, co jste říkal, je samozřejmě eh, velice eh, relevantní, ale když říkáme, že budeme mít veřejné zakázky, abychom podporovali prototypy, testování eh, určitých řešení. To je z konkurenčního práva, práva hospodářské soutěže. Daleko snaží v rámci VTO, dělat eh, před komerční eh, zakázková řízení ze strany Evropské unie, pokud je to eh, výzkumný program. Takže tu určitý důvod související s právem hospodářské soutěže, proč je snadnější to dělat prostřednictvím výzkumných fondů než jiných. Samozřejmě, že je to možné technicky, ale ne, že bychom to chtěli brát z jiných oblastí, ale je velice technický důvod, proč to tak je. Další, na co chci obrátit vaši pozornost, abyste vy a vaš, vaše oddělení dávali pozor na to, co se děje, protože komise bude arbitrem mezi radou a parlamentem. Museli jsme najít ty hlavní linie interoperability mezi civilními a vojenskými kapacitami u různých úkolů. A další technologický vývoj v oblasti technologií dvojího použití bychom posílili interoperabilitu mezi spoluprací mezi civilními a vojenskými složkami. Dovedete si představit, jak bylo složité dojít k dohodě zde v parlamentu ale vzhledem k povaze těch hrozeb, je těžké rozlišit, jestli je vojenský e, kyberútok, nebo jestli je to pouze zločinecký. Protože Rusko využívá stále více eh, eh, různých patriotických jaksi, subjektů, které ale za ně o víkendu tedy v rámci svého patriotismu, patriotického nadšení, jakož tak takový koníček, eh, dělají útoky na evropské instituce, ale jinak, dělá, jinak jedou v normálním zločinu. Proto je důležité, pokud jde o to odlišení, tak tady byla možnost dvojího použití protože tento program bude vyjednávaný výzkumy eh, eh, ministry pro výzkum, kteří byli poněkud váhavější. Ale pokud tu bude nějaká širší skupina, protože ve světle reality budou ochotni eh, ke kompromisu, tak by stálo za to, aby se o to nepřišlo v průběhu jednání. Čili já bych opravdu vás snažně požádal, abyste dávali pozor na průběh jednání, protože vyjednavači možná nebudou mít tak jasný názor na realitu, na to, na to systémové rozdělení těch oblastí. Já myslím, že parlament připravil poměrně, předjednal podle mě dobrý kompromis. To vůbec, vůbec eh, proti tomu nic nemám. Děkuji. Takže, drazí přátelé, kolegové, ještě jednou díky. Dovolte mi potřást vám. Podat vám roku, poděkovat vám za eh, tuto diskuzi. Opravdu jsme vděční. Takže nevím, jestli to dobrá nebo špatná zpráva. Ale zítra se zrušilo zasedání výboru ITRE, Takže po, bod různé, žádný, takže další zasedání 18. února 2019, 19. února dopoledne v Bruselu, takže všechno nejlepší hodně zdaru.